Dear colleagues, I would like to start the meeting. So I would like to welcome e- everybody who is here. Kolegové, kolegyně, dovolte, abychom se pustili do práce. Prvním pořadem jednání je e, schválení našeho jednání z 12. dubna. Pokud jsou žádné návrhy na změnu, tak můžeme tento pořad jednání schválit. Nyní se podíváme na druhý bod našeho pořadu jednání. Dovolte, abych vás seznámila s několika událostmi, ke kterým došlo během minulých několika týdnů. Ti z vás, kteří se účastnili cesty do Aten, se možná bude, budete chtít také přihlásit, ale možná bychom se mohli tomuto, této misi do Aten věnovat později, až přijmeme zprávu. Dovolte, abych vás stručně informoval o tom, že my se do Bruselu se uskutečnila, pardon, do Aten se uskutečnila první dubnový týden. V delegaci jsme měli politické skupiny EPP, socialisty a demokraty a ALDE, jakož i GUE. Takže zástupci těchto politických skupin se účastnili delegace JAVKO. Myslím, že jsme měli velice dobrá jednání, pokud jde o výměnu informací a sdílení našich obav a starostí. Měli jsme setkání s výborem řeckého parlamentu, eh, konkrétně s výborem pro hospodářské záležitosti a setkali jsme se také s prvním místopředsedou vlády Řecka, také jsme se setkali s ministrem pro evropské záležitosti, jakož i předsedou státní rady, což je um, řecký orgán a také jsme se setkali s ústavním tribunálem. Také jsme vedli diskuse se zástupci akademické obce. Myslím si, že to byla mimořádně úspěšná návštěva. Nejenom, že jsme získali informace o aktuálních eh, úkolech a obavách, kterým čelí řečtí kolegové, Bylo to totiž eh, krátce před setkáním zástupců EU a Mezinárodního měnového fondu a proto panoval velký zájem o věci, které jsou důležité také pro nás. Jedná se o vztahy mezinárodními vnitrostátními eh, orgány a evropskými institucemi. To tedy bylo náplní našeho programu. Také jsme se zabývali ústavními záležitostmi a naši řečtí kolegové se živě zajímali o zákonnost a základní práva. Rovněž jsme se se zástupci parlamentu dohodli na nezbytnosti zachování úzkých kontaktů a také jsme pozvali ministra pro evropské záležitosti, aby eh, se účastnil zasedání našeho výboru. Také bych vás ráda informovala o tom, že jsem byla pozvána na konferenci v Římě, což je součást procesu zahájeného kamerou di deputáty a její předsedkyní Laurou de Bodrini. Budeme diskutovat o evropské integraci a její budoucnosti. Před rokem eh, se připojila řada národních parlamentů k eh, římskému parlamentu při podpisu Eh, úmluvy o větší evropské integraci. Byly tam i další parlamenty, které se přidaly k tomuto římskému parlamentu. Já jsem diskutovala s panem Timmermansem, ministrem zahraničních věcí Kundersem, Bert, Bert, Bertem Kundersem, z Nizozemí. Byli tam také zástupci eh, Slovenska, jakož i místo předseda vlády Malty. Co vyšlo z těchto diskusí? Přirozeně národní vlády eh, se méně orientují na mm, budoucnost v tom smyslu, že se nyní soustředují na velké úkoly, kterým čelíme a institucionální slabiny, takže se soustředujeme na tady a teď, abychom byli schopni vyrovnat se se stávajícími problémy. Takže tato diskuse národních parlamentů a dalších institucí bude nepochybně pokračovat. Dále bych vás rád informoval o tom, že konečně se podařilo získat schválení konference předsedů našeho parlamentu a na to jsme čekali poměrně dlouho, protože se jednalo o změnu pravidel pro prováděcí zprávy. My jsme o to usilovali, nechci říct bojovali, ale je velice důležité, že jsme toto téma nadnesli. Je tam totiž poměrně ožavý problém s, eh, tím, eh, s těmi pravidly pro prováděcí zprávy. No a díky těm diskusím na konferenci eh, předsedů výborů došlo k, rozsa, k, k rozšíření té vlastní působnosti. Nyní můžeme žádat, respektive můžeme nyní Eh, začít eh, vydávat tyto prováděcí zprávy. O jejich schválení jsme žádali již loni v říjnu. Jednou z prováděcích zpráv, eh, na které jsme již začali pracovat, se týká ustanovení smlouvy ohledně národních parlamentů s pravdem Paolo Ranjo. A druhá prováděcí zpráva se týká implementace úmluvy základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU žádalo o to GUE a zpravodajko je Barbara Spinelli. Práce na této prováděcí zprávě může tedy konečně být zahájena. Tato možnost je otevřena a budeme se moci aktivně účastnit přípravy této prováděcí zprávy pro eh, aplikaci institucionálních dohod. Sekretariát vám zašle nová pravidla pro tyto prováděcí zprávy. Rovněž doufám, že se rozproudí diskuse na setkání koordinátorů. Zápis z jednání připravený ke schválení se týká jednání 14. ledna tohoto roku. Pokud nikdo neznese námitku do konce tohoto zasedání, tak tento zápis jednání budeme považovat za schválený. A nyní se dostáváme k hlavnímu tématu našeho dnešního zasedání, čímž je veřejné slyšení. Jehož tématem je přístup k Evropské úmluvě o lidských právech. Eh, musíme eh, projednat situaci poté, co Evropský soudní dvůr vydal své stanovisko a diskutovat o cestě vpřed. Máme zde odborníky, eh, kvalitní odborníky. Dovolte, abych připomněla, proč se vlastně tato diskuse uskutečňuje. Jak nepochybně víte, komise požádala Evropský soudní dvůr, aby předložil své stanovisko o kompatibilitě té toho návrhu dohody se smluvními stranami, jež jsou členy Rady Evropy. Takže sou, Evropský soudní dvůr, byl požádán, aby ve svém stanovisku se vyjádřil, zda tato, tento návrh dohody je kompatibilní eh, se smlouvami zak, zakládajícími Evropskou unii. Stanovisko Evropského soudního dvoru by bylo negativní. Jistě víte, že se již uskutečnila první měna a bylo to v prosinci roku 2014. Poté společně s výborem Líbe a s naší právní službou, jakož i komisí jsme dále toto stanovisko projednávali a doufám, že jsou zde i dnes příslušné útvary soud prohlásil, že tento návrh dohody není kompatibilní a nyní je na stole již nějakou dobu otázka, kterou budeme prodávat i dnes. Uplynul více než rok eh, od předložení tohoto stanoviska, takže došlo k určitému vývoji, objevily se určité návrhy, eh, které jsme rovněž projednávali a nyní bych ráda přivítala naše experty, kteří byli tak laskaví a dostavili se na naše zasedání. Za okamžik jim dám slovo. Bohužel jedním z těchto odborníků, pan uh, Immanuel Moura Ramoš eh, z právní fakulty Univerzity v Coimbře, který také působil jako soud Evropského tribunálu, se bohužel nemůže dostavit ačkoliv jsme eh, se na jeho návštěvu těšili, ale bohužel se zdravotních problémů se nemůže, eh, nemohl dostavit. Já bych nejprve představila předsednictví rady, které zde zastupuje pan Martin Techrave, jenž je vedoucím právních a ústavních záležitostí a koordinátorem pro eh, spravedlnost a vnitro při stálem nizozemském zastoupení v prostoru. Pane Grave, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, za možnost vystoupit za radu na vašem slyšení. Myslím si, že skutečně nastal čas, abychom se podívali, analyzovali celou situaci, podívali se do budoucna po té, co jsme minulý rok již hovořili o této přístupové smlouvě v Evropském parlamentu. V podstatě vlastně je to výsledek toho, k čemu došlo v, roku, v roce 2013, kdy Evropský soud rozhodl, že tato, tento návrh smlouvy není v souladu s našimi smlouvami. No a nyní teda samozřejmě musíme pragmatickým způsobem přistoupit k tomuto výsledku. Po tomto stanovisku soudu je jasné, že musíme opětovně zahájit jednání ve Štrasburku. Ovšem ještě před tímto zahájením jednání nás čeká hodně technické práce, příprava těchto jednání. A celé toto cvičení, tak jak jste se o tom zmínila, proběhne samozřejmě v určitém čase, bude to vyžadovat určité úsilí. My jsme zahájili technická řešení pro nalezení právních problémů, na které poukázal Soudní dvůr. Komise, jakožto vyjednávač za Evropskou unii, vytvořila speciální výbor, který designovala rada. Byla to pracovní skupina, která se zabývá základním práv, právami občanů a zároveň i volným pohybem a různými záležitostmi, na které poukázal soud. V průběhu lotyšského a lucemburského předsednictví to byly především procedurální technické záležitosti, o kterých jsme hovořili, například procedurální statut nebo způsob, jakým reagoval soud, společná odpovědnost respondenta a korespondenta, zároveň mechanismus předběžného zapojení soudu a zároveň je to článek článek 33 úmluvy a rovněž článek 344 zakládající smlouvy. Dále je to poradní charakter protokolu 6 a zároveň vztah mezi článek 53 charty a 53 úmluvy. To znamená, všechny ty problémy, na které poukázal soud ve svém stanovisku. Příští týden na pracovní skupině na radě se budeme snažit pokročit u těchto technických záležitostí. Tím se samozřejmě dostáváme ještě k těm možná nejobtíženějším otázkám, to znamená vzájemná, vzájemná důvěra mezi jednotlivými, mezi těmito dvěma soudy. Jakmile komise připraví analýzu s možnými řešeními, ráda se podívá na tato řešení a to bude jedna z našich priorit na našem programu. Vážení poslanci, 9. 10. 2015 ministři spravedlnosti potvrdili odhodlání Evropské unie přistoupit k této úmluvě, tak jak to i vyplývá z našich smluv. A skutečně ráda bude velice odhodlaně pokrač, pokračovat v tomto úsilí. Proto bych vám v tomto kontextu rád poděkoval, vážená paní předsedkyně i ostatním poslancům, za neustálou podporu i za zorganizování tohoto slyšení, které je podle našeho názoru velice užitečné pro další pokrok. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní se obracím na pana Hanese Kramera, se kterým jsme se již sešli, jednak v průběhu jednání a zároveň i v průběhu toho prvního setkání po výroku soudu. Takže vy jste vlastně takovým hlavním vyjednavačem, já nevím, zda to bylo vaše skutečné mm, skutečná role, ale víme, že jste byl odpovědný za to jednání a zastupujete i právní službu Evropské komise k tomuto tématu. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, nejprve dovolte, abych vám poděkoval za pozvání, za toto milá slova Myslím si, že je velice a velice důležité to, že Evropský parlament se věnuje tomuto tématu, že je to na vašem pořadu jednání dnešního setkání. Martin de Graaf již nastínil celou situaci, to znamená, jak to asi vypadá v současném okamžiku. A já bych rád zdůraznil za nás, za komisi, to, že Evropská komise samozřejmě plně respektuje stanovisko Evropského soudního dvora. My sami jsme požádali o toto stanovisko. Evropská komise samozřejmě je plně odhodlána přistoupit k této Evropské úmluvě o lidských právech. Máme zde právní závazek evropských institucí, aby skutečně došlo k tomuto přistoupení k úmluvě samozřejmě na základě všech těch požadavků a jednotlivých článků, především protokolu 8, který se týká Lisabonské smlouvy a všeho, co je zakotveno ve našich zakládajících smlouvách, protože by to mělo posílit nadále základní práva a zároveň zefektivnit evropské právo a zároveň zlepšit koherenci v oblasti ochrany lidských práv v celé Evropě. To znamená, že přistoupení k této Evropské úmluvě o lidských právech je skutečně jednou z nejdůležitějších systémových záležitostí Evropské unie. Ovšem stanovisko z 18. 12. 2014, které předložil Evropský soudní dvůr, představuje závažné právní záležitosti problémy. Některé z těchto záležitostí jsou politicky nesmírně komplikovaného charakteru. Já bych zúrazil pouze dvě věci, na které se již zaměřilo předsednictví, to znamená CSFP především a otázka vzájemné důvěry. Právě proto jsme potřebovali určité období reflexe, tak abychom se mohli podívat na ten nejlepší způsob z politického i právního hlediska, jak postoupit v této záležitosti vpřed a od lotyšského předsednictví Evropská komise jakožto hlavní vyjednávač Evropské unie pokračuje v konzultacích s tím zvláštním výborem, který sestavila, vláda, sestavila ráda ohledně jednotlivých záležitostí, na které a problémy, které poukázal Evropský soudní dvůr. 4. listopadu proběhlo poslední setkání v loňském roce a příštího tý, v eh, příštím týdnu 26. dubna proběhne další setkání. Předsednictví již se o tom zmínilo. Tato jednání se zaměří především na technické a procesní záležitosti celého problému a zároveň předsednictví mm, ve svém vystoupení zmínilo tyto jednotlivé technické aspekty. Do budoucna Evropská komise rovněž počítá s tím, že předloží určitý návrh nebo vlastně takový neformální návrh, určité možnosti řešení tohoto konsultačního procesu, například CSFP, vzájemná důvěra. Naším hlavním záměrem je s ohledem na nadcházejícími Eh, na nadcházející jednání připravit určité návrhy, které se týkají tohoto návrhu přístupové smlouvy. 10. června na radě samozřejmě budeme postupovat i, eh, nebo budeme vyjednávat i s ostatními eh, členskými státy Rady Evropy o této záležitosti těchto vyjednávání. My předpokládáme, že návrhy, které se budou týkat této přístupové smlouvy, které vám předložíme, by měly být omezeny striktně na ty oblasti, které by měly uspokojit ty dodatečné požadavky, které se týkají dohody, přístupové dohody a které vyplývají právě z toho stanoviska Evropského soudního dvora. Samozřejmě, že na základě konzultací eh, s tímto zvláštním výborem, který se stavila Rada a s Evropským parlamentem budeme samozřejmě jednat i o dalších možných úpravách této přístupové smlouvy. Budeme vás samozřejmě informovat o všech výsledcích a počítáme s vaší podporou, kterou považujeme za nesmírně důležitou z politického hlediska. My samozřejmě víme, že v Evropském parlamentu můžeme počítat s velice silným spojencem v tomto vyjednávacím procesu. Děkuji vám za pozornost, paní předsedkyně. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní se dostáváme na druhou stranu, nebo já vlastně ani nevím, kdo zde bude zastupovat tu druhou stranu, ale v podstatě zde máme i zástupce Rady Evropy, proto je budu považovat za tu druhou stranu a pan Jirk Polakjevič, který je právním poradcem Rady Evropy, to znamená, že je to konzultant, který poskytuje poradenství v oblasti právních záležitostí, Jures konsult, já nevím, skutečně je to oficiální váš titul, ale pokud je to pouze můj sekretariát, který mi to zde takto napsal, a pokud vím, tak zastupujete právní službu a zároveň i mezinárodní veřejné právo Rady Evropy, takže děkujeme za to, že jste mezi námi. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jak jste sama uvedla, hned na začátku to zdůrazním také, že dnes vystupuji jako právní poradce Rady Evropy, ale zároveň musím říci, že nemohu vystoupit s oficiálním postojem své organizace, protože členské státy doposavat neschválily závěry, pokud jde o stanovisko 213 či stanovisko k jeho následkům. V tenisovém jazyce bych asi řekl, že míč je teď eh, na, na straně Evropské unie, protože stále čekáme na návrhy Evropské komise, jakým způsobem překonat eh, současné námitky. Za této situace jsem velice rád, eh, že mě váš výbor přizval na dnešní zasedání. Není na Radě Evropy, aby říkala Evropské unii, jakým způsobem by měla vyřešit své vnitřní problémy. Nicméně jakékoliv návrhy, které nakonec budou předloženy. O těch se bude muset ve Štrasburku vyjednávat a to zde již připomenul můj kolega, s nímž pracujeme na celé problematice, tedy pan Kramer. Jak řekl také pan profesor Žakem, k tangu eh, je potřeba dvou a vzhledem k tomu, že veškeré záležitosti jsou eh, dosti komplikované, Připravil jsem se písemné vystoupení. Soustředím se na několik nejdůležitějších bodů a Kdybych byl požádán o právní radu, tak bych eh, své vyjádření schrnul do pěti bodů. Za prvé, eh, je potřeba, aby formální pozměňovací návrhy k přistoupení, k té smlouvy o přistoupení byly pokud možno eh, co nejméně početné, protože pokud by se všechny námitky řešily takovýmito návrhy, tak existuje riziko, že ESLP bude mít mnohem omezenější jurisdikci nad evropskými právními akty. To by samozřejmě podkopalo Eh, tu možnost přistoupení a bylo by to nepřijatelné pro neevropské členské státy. Druhá věc, eh, nemělo by se používat eh, pokud možno takzvané doložky o neúčasti. Za třetí, měli bychom se vyhnout ustanovením o vnitřních evropských záležitostech. Ty by se neměly promítat do mezinárodní smlouvy kde nejsou členskými státy nebo smluvními stranami nečlenské státy Evropské unie. Namísto toho, tam, kde je to možné, by se měly používat interní pravidla EU, aby se zajistilo, že členské státy EU dodržují evropské právo při implementaci přístupové dohody. A pátá věc, interpretační prohlášení, stejně jako mm, výhrady mohou být užitečnými nástroji. Přístupová dohoda umožňuje vystupovat s výhradami, ať už vůči primárnímu či sekundárnímu právu Evropské unie. Podívejme se teď na některé věci konkrétněji. Pokud jde o protokol EU LP 16 a zákaz pro členské státy obracet se se spory, které souvisejí s právem EU na ESLP. To jsou záležitosti, které by se měly řešit eh, pokud možno vnitřními pravidly EU nebo jednostrannými prohlášeními. Poradní stanoviska podle protokolu 16 nejsou závazná. Jakým způsobem by tedy mohly mít převahu nad eh, závazným právem EU. Také je velice důležité, že již tři evropské členské státy ratifikovaly protokol číslo 16, aniž by k tomu připojili jakékoliv prohlášení. Eh, pokud eh, přístupová dohoda má eh, jasně vyloučit vnitřní evropské eh, spory, existuje tady riziko, že ESLP, až bude rozhodovat o přípustnosti stížnosti, by musela interpretovat evropské právo, což by bylo opět v rozporu se stanoviskem ESD. Námitka koordinovat článek 53 EULP s článkem 53 charty, to je překvapivé i pro mnohé evropské právníky. Jakým způsobem by ratifikace přístupové dohody eh, mohla obnovovat pravomoci, které, které již členské státy ztratily podle evropských smluv? Článek 53 umožňuje smluvním stranám aplikovat vyšší standardy ochrany než ty, které jsou zaručeny podle úmluvy. Toto ustanovení není ovšem o kompetencích, o pravomocích, je to čistě určitý, eh, určité pravidlo výkladu, které omezuje eh, účinek zbývajících ustanovení EULP. Pokud jde o vzájemnou důvěru, tak EULP a evropské právo vychází ze stejných zásad a hodnot, respektují základní práva, to je hlavní složkou oblasti svobody, bezpečnosti a práva a členské státy EU někdy také porušují, porušují tato, tato práva. Národní soudy nemají žádný problém při aplikaci standardů EULP v této oblasti. Například Německý spolkový ústavní soud vydal své rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu 15. prosince loňského roku a dospěl ke stejnému závěru jako, jako soud ve Štrasburgu, tedy že národní úřady mají zapoveno zajistit v každém jednotlivém případě, že jsou respektována práva Uh, všech stran. My tedy vítáme rozhodnutí ESD z 5. dubna, kde se uznává, že výkon evropského zatýkacího rozkazu musí být odložen, pokud je zde riziko eh, nelidského či degradujícího zacházení. Z hlediska Štrasburku by tedy eh, bylo ideální, kdyby bylo možné překonat tuto námitku eh, další judikaturou Evropského soudního dvora a také dialogem mezi soudy ve Lucemburku a ve Štrasburku a pokud to bude potřeba, tak eh, určité výhrady by bylo možné vznést eh, k, mm, k legislativě o vzájemném uznávání. Evropská komise nadnesla určité, přednesla určité konkrétní návrhy, jak překonat námitky, které se týkají institutu spolužalovaného. Tady nechci nějak eh, tuto situaci komentovat, pouze připomněl, že relevantní ustanovení přístupové dohody byly zpracovány tak, aby vyřešili v největším možném rozsahu případnou autonomii evropského právního řádu a aby také zajistili, že Štrasburský soud eh, se nebude vyjadřovat k záležitostem práva EU. Pokud jdeme nad rámec toho, co bylo dosaženo, to by nemělo znamenat, eh, že budeme obětovat roli či statut eh, Štrasburského soudu. A poslední věc, to se týká SZBP. Tento cíl se týká samé podstaty kompromisu v přístupové dohodě. Vytváříme, vytváření nějaké výjimky si myslím, že bychom těžko mohli sladit eh, s myšlenkou eh, komplexního eh, dohledu Evropské úmluvy nad oblastí lidských práv. Možným řešením by mohlo být prohlášení mezivládní konference v tom slova smyslu, že evropské smlouvy by měly být vykládány takovým způsobem, že ESD má jurisdikci, pokud jde o veškeré akty EU, eh, které by mohly spadat pod přeskum EULP. ULP. Na závěr chci ocitovat Žana Kloda Junckera, který včera eh, prohlásil před parlamentním schromážením ve Štrasburku, že přistoupení EU je povinností a také prioritou pro Evropskou komisi. My vítáme toto prohlášení také ze strany pana Kramera. Evropský soudní dvůr rozhodně nějak nezjednodušil náš úkol, protože Musíme překonat námitky, které jsou nesmírného rozsahu a zároveň alespoň částečně musíme řešit také otázku právní relevance. Bývalý, soud, bývalý soudce e SML už se vyjádřil k tomu, že vlastně tady jde o politické rozhodnutí, které se skrývá za právními argumenty. A tak nepřekvapí, že ehm, se navrhuje ehm, neřešit vše pozměněním, ehm, pozměněním úmluvy, ale evropských e, smluv. To možná je právně možné řešení, ale přesto mám jisté pochyby, že to bude prakticky či politicky proveditelné. Co vše možné je, je řešit pragmaticky jak už tady zaznělo, každou tu výhradu a námitku eh, postupně a přitom hledat takové řešení, které bude vyhovovat požadavkům Evropského ústavního práva a neporuší také integritu systému e ULP, protože eh, asi bude nutné, aby nakonec Soudní dvůr v Lucembursku vydal nové stanovisko tak eh, závěrečný balíček právních nástrojů musí být doprovozen také politickým signálem Evropského soudního eh, dvora a musíme najít řešení, které bude podporováno politicky všemi členskými státy a také Evropským parlamentem a komisí. I hned po vydání stanoviska ESD eh, generální sekretář Jagland prohlásil, že udělá maximum pro to, aby se proces dokončil. To, že tady dnes společně sedíme, s, myslím, že dalším dokladem spolupráce a musíme v ní dále pokračovat, abychom splnili společný cíl, to znamená vytvořili koherentní systém ochrany základních práv v celé Evropě ve prospěch všech evropských občanů. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Myslím, že to bylo skutečně velice užitečné vystoupení. Jenom pro vaši informaci ještě doplním, měla jsem to říct na začátku, že jsme také pozvali předsedu eh, soudu, pana Lenerce. Jak vidíte, tak zde ovšem dnes není. A to vzhledem k tomu, že Evropský soudní dvůr se domnívá, že není vhodné, aby se jakkoliv vyjadřoval k následkům a dopadům e, svých rozhodnutí, což myslím, že je pochopitelné. Tak a teď můžeme tedy postoupit dále. Kdy jste říkal, pane řediteli, že pan Jaglen uvedl, že udělá maximum. V rámci Evropské unie říkáme, že uděláme vše, co je potřeba. Ale já myslím, že v podstatě eh, i to měl na mysli pan Jagland, udělá vše, co bude potřeba a my se toho velice ceníme. A nyní předám slovo Žánu Polovi Žaké, který je čestným generálním ředitelem právní služby Rady. Má za sebou dlouhou akademickou eh, kariéru také na Štrasburské univerzitě, kde byl rektorem a působil také na College of Europe, takže jsme velice rádi, že jste dnes mezi námi a máte nyní 10 minut, prosím. Merci, madame, merci de m'avoir invité. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Děkuji za toto pozvání. Jestli dovolíte, velice stručně dvě poznámky, taková pozorování. První se týká samotného přistoupení k této umluvě. Já si myslím, že to, že vlastně nedošlo k tomuto přistoupení, tak to je vlastně ještě horší, než to, jak to vidíme v samotném stanovisku Evropského soudního dvora, protože všechny námitky Evropského soudního dvora, které se týkají tohoto přistoupení, to se v podstatě vlastně týká a v podstatě to jde proti tomu, aby jsme nepřistoupili, to znamená Evropská unie i členské státy. Jestli dovolíte, aby to trošku ilustroval, Evropský soudní dvůr hovoří, že, se tam, neho, že tam nedošlo k dostatečnému rozdělení kompetencí mezi Unii a členskými státy. Ovšem v současné době, v současném okamžiku je ta situace ještě horší, protože Evropský soud pro lidská práva v podstatě může sám rozhodovat o tom, ať už teda se to týká kompetenci Evropské unie nebo ne. To znamená, že ve své jurisprudenci to znamená, že vlastně je odpovědným a může skutečně sám aplikovat všechna tato rozhodnutí, dokonce i v oblasti, která se netýká jeho kompetenci. Dále se zde hovoří o další námice, například ta možnost předběžného vyjádření se soudu k určitým otázkám ještě předtím, než než Evropský soud pro lidská práva přijde se svým výrokem k dané záležitosti. Všem já skutečně každý měsíc v podstatě vidím jednotlivé soudní výroky tohoto Evropského soud, soudu pro lidská práva, který v podstatě aplikuje rozhodnutí, aniž by Evropský soudní dvůr byl vůbec vyzván k tomu, aby předběžně zasáhl. ESD, Evropský soudní dvůr, Zároveň poukázal i na možné problémy řešení pro, mezi jednotlivými členskými státy, které by probíhaly ve Štrasburku a neprobíhaly na základě řešení toho, jak to stanovuje naše zakládající Smlouva To v podstatě je možné v současné době. Čili tak to bych mohl pokračovat a poukázat na to, že vlastně všechny ty námitky Evropského soudního dvora členské státy v podstatě staví do mnohem horší situace, než kdyby tato dohoda o přistoupení již byla akceptována. Samozřejmě, že Evropská unie nebude nikdy nějakým způsobem odsouzena před TSLP, e protože není součástí této úmluvy. Ovšem členské státy samozřejmě, jakmile přistoupily, tak samozřejmě by mohly být právě před tímto Evropským soudem obžalovány a i obviněny. To znamená, že skutečně vlastně členské státy tímto způsobem dostávají do šílené situace, do nesmírně obtížné situace, buď teda mm, pokud aplikují umluvu, tak porušují ehm, právo, nebo naopak porušují právo, pokud by chtěli aplikovat tuto úmluvu. Samozřejmě, když vidíme, jak to vypadalo ohledně Gibraltaru, Velká Británie při svém hlasování byla právě v takové svízelné situaci, to řešení bylo nesmírně obtížné. To znamená, že skutečně vlastně chceme pomoci členským státům a zároveň, aby teda Evropská unie měla kontrolu na celou záležitosti a právě proto se vracíme k vyjednáváním. A u tohoto vyjednávání ohledně přistoupení budeme vidět dva hlavní problémy, dvě hlavní oblasti, ty, které jsou relativně jednoduché a zároveň zároveň druhá skupina problémů jsou nesmírně obtížné. Já si myslím, že je správné postupovat tak, jak to navrhla komise, to znamená o těch nejjednodušších problémů a samozřejmě počkat a nalézt řešení k těm komplikovanějším problémům. Čili co by bylo takové nejjednodušší? Tak technické námitky soudu například, které se týkají mechanismu například spoluzodpovědnosti, dále jsou to možnosti předběžného zapojení soudu. Dále jsou to technické záležitosti článku 33 úmluvy a zároveň článku 33 které se týkají zakládající smlouvy nebo různé konzultační stanoviska, která bychom mohli požádat od ESLP. To znamená, to jsou takové drobné úpravy, drobné technické záležitosti, které by mohly umožnit řešení tohoto problému a v některých případech dokonce i určité interpretativní prohlášení. Jsou zde pouze dva nesmírně obtížné body, skutečně obtížné body. Jednak je to vzájemná důvěra. Proč? Protože se nejde o o záležitost, která se týká samotné dohody o přistoupení. V podstatě vlastně bylo velice obtížné pro nás byli tím překvapením, že se tomu věnoval vůbec soud, protože je zde určitě rozdíl jurisprudence mezi těmito dvěma soudy, které neinterpretují stejným způsobem aplikaci eh, mechanismu vzájemné důvěry. Čili já skutečně nevím, zda bychom to mohli nějakým způsobem řešit expresivním způsobem, tak jak o tom hovořil pan eh, kolega z Evropské z Rady Evropy. Já si myslím, že toto skutečně by bylo nesmírně obtížné pro nás akceptovat tento postup, pokud jde o vzájemnou důvěru. Dále, evoluce obou soudních tribunálů by mohly umožnit nalezení nějakého společného řešení. Nedávné stanovisko Evropského soudního dvora, pokud je o evropský zatykač a vzájemnou důvěru, hmm, je to takové nesmírně bych řekl umírněné stanovisko ze strany Evropského soudu. Já skutečně, mm, pokud vím, tak očekáváme podobné stanovisko i ze strany ESLP. To znamená, že každá jurisdikce by mohla určitým způsobem se snažit nalézt určitý společný bod v tomto ohledu. A úplně poslední záležitost se týká z evropské společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Toto je nezměrně obtížná záležitost. Když to víme, vlastně tuto záležitost, celou tuto politiku, společnou politiku, s působení této dohody. Já osobně si myslím, že to by bylo neakceptovatelné pro ostatní zúčastněné strany, pro ostatní strany úmluvy. Čili co bychom mohli udělat? Buď upravit um, zakládající smlouvu, ano, můžeme o tom snít, není to úplně sice zakázáno, ovšem já osobně si myslím, že v tom blízkém období, časovém horizontu nebudeme schopni k tomu přistoupit. Možná počkat na určitý vývoj jurisprudence v tomto ohledu. Například víme o výsledcích, výrocích Evropského soudního dvora, pokud jde o společnou politiku um, v této oblasti Evropské unie. Uvidíme, možná jsou zde i určité další možnosti řešení. Toto ovšem je problematika, na kterou bychom měli zaměřit naši analýzu. Já osobně si myslím, že to řešení, které vidíme v ve smlouvě inteligentním řešením. Rád bych vám připomněl to, že pokud je o společnou zahraničně bezpečnostní politiku, že v podstatě vlastně bych nejprve jsme mohli napadnou členské státy v tomto ohledu a Evropská unie by mohla být spolu zodpovědná společně s členskými státy, pokud je o žalobanou stranu. To znamená, že by unie sama rozhodla o tom, zda skutečně by v této oblasti sama se obrátila na soud, pokud jde o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Já si myslím, že je to rozumné řešení, že by se mohla aplikovat takové řešení. Ovšem, pokud by soud nebyl kompetentní v tento ohledu tak eh, a nemohl soudit Evropskou unii, tak by naopak mohl uh, Eh, soudit členské státy. To znamená, že v podstatě by to nebyla Evropská unie, která by odpovídala za škody v, v Africe například, ale byla by to, byl by to konkrétní stát, to znamená eh, Francie. Jurisprudence Matthews například právě tohoto případu poukazuje na tuto konkrétní problematiku, čili to znamená, že by vlastně Evropský soudní dvůr a Unie samozřejmě si mohli zvolit to, co preferuje. Když se podíváme, nebo například, jak by to mm, vypadalo Mm, na straně zodpovědnosti jednotlivých členských států, pokud jde o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní se dostáváme k paní profesorce Sonja Morano Foady, která je docentkou a ředitelkou Střediska pro právní výzkum a politické studie na Oxfordské Brookské univerzitě. Pokud vím, tak pan Stelios Andrakis, který přednáší právo na univerzitě v Lestru, vás doprovází a že se podělíte o tuto prezentaci. Takže nejprve paní, paní eh, docentko, prosím, máte slovo. Paní Hübnerová, dámy a pánové, je mi velkou ctí moci před vás dnes přestoupit a pohovořit o přístupu Evropské unie k umluvě o lidských právech a cestě ku předu. Nebudu hovořit eh, o tom, co je všem jasné. Budeme se zabývat tím, co je potřeba řešit. Rovněž jsme si pro vás připravili PowerPointovou prezentaci, která možná napomůže eh, sledovat eh, můj projev. Než prezentace naběhne, budu pokračovat. Takže co bychom vám dnes rádi nabídli, je toto. Je to odborná zkušenost právního hlediska z různých eh, mezinárodních externích a interních projektů. Je to projekt, eh, který eh, financovala Britská akademie byl částečně financován také z univerzitních prostředků a zkoumal eh, dopad eh, Lisabonské smlouvy na základní práva. Hlavní součástí této studie, se kterou vás seznámíme, je to, že se nám podařilo eh, uskutečnit pohovory se všemi lidmi, kteří se účastnili toho přístupového procesu a někteří z nich jsou zde. Měli jsme také možnost získat názory eh, soudců eh, dvou soudů a také se nám podařilo uskutečnit rozhovor s několika dalšími soudci před několika dny, takže máme také jejich eh, názory na toto důležité téma. Přirozeně nemůžeme popřít, že jsme nepředvídali takovýto výsledek. Během našich rozhovorů, během slyšení soudu, jsme si byli vědomi toho, že soudy mají skutečně značné obavy, především pokud se jedná o autonomii. To bylo středoborem celé diskuse. Nicméně víme, že právní služby Rady a Evropského parlamentu, jakož i 24 z 28 států, eh, které se účastnili tohoto postupu, eh, podpořili závěr, že návrh přístupové smlouvy je ve skutečnosti slučitelný se smlouvou. A generální advokát Kokot eh, dospěl k názoru, že tento návrh přístupové smlouvy byl slučitelný s právem EU. Nevím, jak to vypadá teď s tou prezentací. Okay, so we'll, we'll start from this point. What we were trying to... Takže na co jsme se pokusili zaměřit, bylo toto. Chtěli jsme rozlišit eh, různé součásti toho stanoviska a rozdělit je tedy do pěti hlavních témat. Prvním tématem je otázka autonomie. Jak nepochybně víte, je to skutečně to, eh, to hlavní téma. Takže autonomie právního řádu EU. Jsou zde v této souvislosti tři hlavní body. Prvním je zajištění nekompatibility. Pokud jde o výklad dvou článků, které jsem již zmínila, je to článek 53 EULP a článek 53 umluvy. Pak je tady druhý e, prvek, e, k němuž se můžeme vyjádřit a dát doporučení, je to otázka vzájemné důvěry. To je vlastně základ celé té myšlenky, celého projektu Evropské unie. A třetím elementem je otázka protokolu číslo 16, eh, což je řešitelný problém, snadně řešitelný problém. Pak jsou tady další témata, jež se jistým způsobem váží na koncepci autonomii, ale jsou eh, samostatná. Je to jednak otázka článku 344 smlouvy o fungování Evropské unie a výlučné jurisdikce ESD. Poté tady mechanismus mechanismus spolužadovaného a další dvě. Jak už jsem řekla, zachování autonomie práva EU um, ehm, je věc, kdy, která nejvíce leží na srdci soudu. Nevím, jestli teď jste schopni to přečíst. Jsou zde vyjádření soudů, se kterými jsme vedli rozhovory. Oni mají pocit, že jsou jediný, jediným eh, arbitrem unijního práva a že je tady speciální vztah eh, ke vztahu EU. Hovoříme tady o vlastních základech práva EU. Pojďme dál. Provedli jsme analýzu neslučitelnosti těchto dvou článků. Ve skutečnosti je velice obtížné žádat eh, Evropský soudní dvůr, aby eh, přeskoumal svůj výklad článku 53. Tento výklad byl rozpracován v případu Melo, Melony a Rovněž eh, je to věc navázaná na otázku vzájemné důvěry. Otázka, do jaké míry mohou jít eh, členské státy za to, co je vlastně tím tou maximální úrovní eh, ochrany lidských práv, pokud se podíváme na tento článek 53, tak vidíme, že zde může vzniknout řada problémů, protože eh, by došlo k narušení koncepce vnitřního trhu. Na základě těchto rozhovorů se soudci jsme dospěli k názoru, ještě to řeknu takto, pravděpodobně víte, že Rada Evropy a pravděpodobně i vyjednavač by byli proti té myšlence Eh, upravit eh, ten návrh přístupové smlouvy, ale my jsme toho názoru, že by bylo možným řešením eh, vytvořit něco, co by vlastně bylo určitým jasným výkladem tohoto článku v návrhu přístupové smlouvy. V našem dokumentu, který má 53 stránek, navrhujeme také další řešení, která však nemůžeme říct, že doporučujeme. Jedním z nich je prohlášení o, pro, o výkladu, v případě, kdy je tady, kdyby tady bylo jasné, jak tyto dva články vykládat. Dalším článkem bylo upravit buď to jeden nebo oba články, ale to je samozřejmě složitější řešení, poněvadž by se to vyžádalo eh, úpravu smluv a s tím je spojena řada potíží. Na dalším slajdu eh, se věnujeme protokolu 16. Tento protokol 16 byl odsouhlasen poté, kdy byla uzavřena přístupová smlouva, respektive její návrh. Takže ten protokol 16 nebyl problémem v době vyjednávání. Nikdo se tím nezabýval. Nicméně protokol 16 vytváří problém, pokud jde o e, svévolný výběr soudu. Nejvyšší soud v členském státu může si, si může vyžádat hm, jak si po, o stanovisko poradního charakteru, což by samozřejmě bylo proti autonomii evropského práva. Samozřejmě víme, že ve vztahu k článku 267 je zde mandatorní požadavek v případě, když je problém s výkladem či aplikací unijního pláva, práva, eh, vrátit ten případ. Ale my víme, že to zůstává na eh, úrovni vnitrostátních soudů, respektive na úrovni eh, nejvyššího soudu. Takže tady je skutečný problém, jakým způsobem omezit možnost nejvyššího soudu členského státu vrátit eh, ten případ eh, se žádostí o poradní stanovisko, ačkoliv to není povinné, to, je, to, eh, je to dobrovolné. Namísto, aby to, ten případ vrátili ESD. Souvisí to s ochranou lidských práv a může to být skutečný problém ve vztahu k aplikaci nebo k uplatňování úmluvy. Takže bychom do toho návrhu přístupové smlouvy měli zapracovat doložku, eh, která by v podstatě eh, umožnila eh, vracet tento vracet, vracet případy ESD v případě trestního, trestně, trestně právních případů. Jaký je vztah mezi článkem 344 a TFEU a článkem 53 umluvy, tak eh, pokud půjde o spor mezi eh, Evropskou unii a státem, tak tento soud bude tím, kdo bude rozhodovat. Je potřeba dát přednost článku 344 který eh, hovoří o tom, že ESD by měl mít tuto jurisdikci. Aby bylo možné eh, vyřešit eh, vlastně tento rozpor z praktického hlediska, je tady jedna alternativa. Mít závazné prohlášení v rámci mezinárodního práva o tom, že členské státy EU nebudou iniciovat jaké, jakékoliv řízení pod článkem 33. Nicméně ESD eh, by s takovýmto prohlášením nebyl spokojen. Takže náš návrh zní do návrhu přístupové smlouvy doplnit ustanovení, které výslovně eh, vylučuje eh, vlastně tuto možnost, aby Evropský soud pro lidská práva řešil spory mezi členským státem či a EU Eh, pokud tam eh, bude věc, která se týká hm, evropského práva, eh, což by mohlo být přijatelné pro ESD. Jdeme dále. Mechanismus spolužalovaného. V podstatě jsou tady dva problémy, které musíme projednat. Jedním z nich je zapojení Evropské unie jakožto spolužalovaného v řízení a druhým je přidělení odpovědnosti mezi žalovaným a spolužalovaným. Zde máme různá řešení, ale máme také určitá doporučení, takže například pokud je zapojení Evropské unie, tak se zde domníváme, že e, soud pro lidská práva by toto nemělo přeskoumávat zda tedy EU má být eh, zapojena nebo ne. Pokud chce být EU součástí řízení a vyjádří svoji vůli, tak by bylo možné eh, udělit jí status eh, spolužalovaného, protože přeskum Štrasburského soudu by šel, by šel proti autonomii evropského práva. Tomu se chceme vyhnout. Pokud je o ustanovení odpovědnosti, tak je tady otázka eh, odstavce 3.7 eh, smlouvy. My zde navrhujeme, aby tato výjimka eh, té společné odpovědnosti členského státu a EU byla zrušena protože by tím byla eh, podrývána vlastně ta myšlenka myš eh, mechanismu spoložalovaného. A konečně, pokud jde o výhrady, řekl bych toto. Pokud eh, jeden ze států učinil výhradu k jakémkoliv ustanovení úmluvy o lidských právech, tak by neměl být odpovědný Je to také stanovisko generálního advokáta v tom smyslu, že eh, pokud v, tomto, v této věci návrh smlouvy eh, je, eh, vlastně se nevyjadřuje, tak by příslušné ustanovení mělo být doplněno v následující verzi. Předchozí zapojení ESD e souvisí s otázkou, kdo má první a poslední slovo, pokud je o tyto dva soudy. Podle nás eh, tady eh, je jasné, že ESD uzná, že vzhledem k tomu, že eh, soud pro lidská práva je speciálním soudem, tak bude mít slovo, poslední slovo. Ale um, je potřeba, aby zde bylo poskytnuto, poskytnut výklad práva EU ze strany ESD předem zde se to navzájem nevylučuje, takže je vždycky možné najít nejlepší řešení. První je to, že Soud pro lidská práva by pozastavil řízení v případě, kdy Evropská unie vyjádří svůj záměr um, vystupovat jako spolužalovaný v jakémkoliv řízení. Poté v každém jednom případě, eh, který se bude týkat eh, práva EU a bude v zájmu ESD a Evropské unie. Poté by měla být Unie plně informována tak, aby mohla rozhodnout o tom, zda se chce účastnit řízení a stát se eventuálně s účastníkem toho mechanismu spolužalovaného Jde o to, aby měla Evropská unie čas eh, na rozhodnutí, se chce účastnit či ne. A konečně otázka přípustnosti toho mechanismu předchozího zapojení v případě, kdy ESD neměl možnost eh, vyložit eh, daný případ. Pokud jde o právo Evropské unie, tak to bude právě ESD, který rozhodne, zda se tím tématem nebo tím problémem zabýval, či ne. A nebude, nebude to vlastně výhradou pro evropský, nebude to výhradně vyrazeno pro ES, pro Evropský soud pro lidská práva. Otázka bezpečnost politik, Pak tady máme otázku společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vzájemné důvěry. To je téma, které je zásadní. Nedostatek jurisdikce, respektive omezená jurisdikce ESD v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky je tím problémem. Já si domnívám, že to je důležitá věc, poněvadž ESD eh, neumožní soudu pro lidská práva, aby se eh, touto specifickou oblastí práva zabýval, protože ESD, jak všichni víme, má monopol, pokud jde o mm, soudní přeskumy, o přeskum eh, legálnosti aktů, má však eh, omezenou jurisdikci, pokud je o článek 215. To znamená, že pokud eh, Rada přijme právní opatření, která, které by mohlo jakým, jakýmkoliv způsobem porušit lidská práva a pokud by to, to opatření mělo nějaký dopad na jakoukoliv stranu, tak v tomto případě se tím bude zabývat ESD. Nicméně v jiných situacích nemá ESD takovou pravomoc. Proto by to nebylo kompatibilní s otázkou autonomie a otázkou, kterou jsme zdůraznili, čili monopolem, umožnit eh, soudu pro lidská práva, aby se tímto zabýval, aniž by ESD měl možnost se vyjádřit nebo se případem zabývat. A to byl velice eh, důležitý bod, kterým jsme se zabývali. Máme tři eh, různá, různé návrhy, které se rovněž dotýkají zásady vzájemné důvěry. Prvním z, a tím nejjednodušším je pravděpodobně to, aby EU vyjádřila výhradu k úmluvě, čili že by se vyloučila společná zahraniční a bezpečnostní politika a že by se zjednodušila otázka vzájemné důvěry v oblasti um, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Generální advokát Kokot eh, řekl, že tato výhrada se může eh, týkat CS, CFSP, ale že by to vlastně v reálu nebylo možné, protože je potřeba dodržet, dodržovat určitá kritéria. Pokud by se to eh, vyjednavačům podařilo, tak by se museli řídit tím, co navrhuje případě Grammy Stevens a ostatní veřu z Itálie jsou pro lidská práva. Jde o to, aby ta výhrada neměla eh, obecný charakter. Takže pokud by se stanovily konkrétní eh, články v um, ve smlouvě, které řeší tuto oblast, tak by pravděpodobně bylo možné přistoupit k tomu více specificky a ne obecně. Ovšem je tady eh, negativní aspekt eh, té obecné výhrady. Tím je to, že tato vý, takováto výhrada aby v případě, kdy dojde k, v budoucnosti eh, k vývoji práva EU a k, roz, k rozšíření kompetencí, tak by ta otázka, kompetenc, ta otázka vstoupila do hry. Druhým řešením je upravit návrh přístupové smlouvy a zapracovat tam ustanovení, eh, které by tuto oblast vyloučilo. Hovořím tedy o oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky z jurisdikce Soudu pro lidská práva a aby ustanovení vyjasnilo oblast působnosti vzájemné důvěry. Samozřejmě jsou tady také určitá omezení z toho důvodu, že bychom se eventuálně museli eh, pustit do úprav eh, smlouvy a to by poté muselo být řešeno. Dalším řešením je toto. Eh, někteří soudci, se kterými jsme hovořili, se zmínili v tom smyslu, že by to nebylo řešení v, v, v, v přítomnosti, ale že by to bylo řešení do budoucnosti, kdyby se na základě úpravy smlouvy eh, poskytla eh, Evropskému soudnímu dvoru širší jurisdikce, čili větší pravomoce. My doporučujeme to druhé řešení, které se nám zdá nejschůdnějším. Závěrem bych řekla, respektive závěrem dám slovo svému kolegovi, stanovisko 2 lomeno 13 jsme neočekávali, neočekávali a v podstatě všichni, kdo se tohoto procesu účastnili, byli překvapeni. E, je tady však pozitivní názor generálního advokáta. Bezprostřední reakcí akademické obce e, bylo zklamání a mm, rozrušení. V tomto okamžiku, o šest měsíců později, tady panuje taková více pragmatická atmosféra, jak jsme slyšeli od předchozích řečníků. Takže jsme nyní na křižovatce a musíme plánovat cestu před. Předseda Kosta hovořil o postupné konvergenci. Nebude to snadný proces. Hovořím samozřejmě o přístupu Eh, toto stanovisko nám obráží realitu, eh, ale neměli bychom se jim nechat vystresovat. Je eh, zapotřebí uvědomit si složitost tohoto procesu a potřebu další úpravy. Jak říká pan generální advokát Kokot, ten ehm, problém tkví v detailu. Je zapotřebí stanovit nejvhodnější cestu vpřed. Je potřeba se eh, při příštích jednáních eh, k tomu eh, postavit jiným způsobem. Musíme být pragmatičtí. Potřebujeme rovněž politickou vůli na straně členských států a vlád k implementaci této dohody a, a její uvedení v život, v praxi. Proč jsme optimističtí? Je to stále možné. I když to bude trvat eh, dlouhou dobu a vyžádá se to úsilí, tak to bude eh, ve finále ku prospěchu eh, občanů, poněvadž dojde k posílení úrovně ochrany a to bychom neměli spouštět ze zřetele. Děkujeme za pozvání. Také děkuji, říká paní předsedkyně a nyní se obrací na právní službu Evropského parlamentu. Máme tady pana Ricarda eh, Pasose, který je ředitelem pro institucionální a parlamentní záležitosti v právní službě Evropského parlamentu. Ricardo, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání na dnešní slyšení. Nevím, jestli jsme se nějak eh, dostali dále, než když jsme 26. února o této věci diskutovali. Možná, že se o, to, o této záležitosti více psalo od vydání stanoviska Evropského soudního dvora. Jsou zde možná pouze dva, kteří byli pro eh, to stanovisko, možná pan Žaké eh, se mnou nebude souhlasit, většina pak byla proti stanovisku ESD, ale nesmíme zapomínat na širší kontext. Přistoupení není eh, výlučně právní záležitostí. Samozřejmě, že je potřeba to vyjednat a to v souladu s článkem 6.2 smlouvy o Evropské unii. A to také za podmínek, které stanoví protokol číslo 8, ale celý proces mezinárodní kontroly a celá ta představa Evropského soudního dvora v Lucemburku, že ten bude mít poslední eh, slovo, pokud jde o ochranu lidských práv, to má své politické důsledky. A myslím, že parlament to pochopil hned na začátku, ale rovněž členské státy. A obecně státy se toho byly vědomy, když přistoupili k jurisdikci Evropského soudního dvora. Během slyšení zde zazněly určité dotazy, proč bychom neměli počkat, až se vše usadí a teprve pak začít vyjednávat o přistoupení. Teď eh, narážím na problémy zdlouhavosti řízení u tribunálu, ku příkladu. Ale přesně touto situací jsme si procházeli a procházeli si ji země, které chtěly přistoupit k Evropské umluvě o lidských právech z, z důvodu eh, ochrany demokracie. Právě z tohoto důvodu se v roce 76 k přistoupení k umluvě rozhodlo Portugalsko. Samozřejmě, že vláda se byla vědoma toho, že jsou zde problémy eh, Eh, pokud jde o zprosazování spravedlnosti u portugalských eh, soudů a že tam budou potíže s článkem 6.1. Nebo Francie, ta uznala jurisdikci soudu až za patentéra, za tohoto ministra spravedlnosti a přitom Francii známe jako zemi s dlouhou demokratickou tradicí, takže vidíte, že jsou tady i politické důvody, ale na to se často v diskuzi zapomíná, ale přitom svůj vliv to má. Teď bych se podíval, pokud dovolíte, na velice dobrý článek profesora Pita Eckholta v Mezinárodním eh, právním eh, magazínu, kde hovoří, že účelem přistoupení je zajistit jednotlivcům obracet se, eh, možnost obracet se na Evropský soud pro lidská práva eh, v případě porušení jejich práv eh, v EU a dále říká, že někdy ztratíme se zřetele tento cíl, když si přečteme 13. stanovisko Evropského soudního dvora, kde se v podstatě o tomto cíle skoro vůbec nehovoří. Eh, pokud jde tedy o posílení těch lidských práv eh, fyzických osob, běžných občanů. A na to chci upozornit. Nesmíme ztratit ze zřetele to, že zde hovoříme o fyzických osobách, o lidech a ochraně jejich základních práv. Nejde tolik o problémy jurisdikcí mezi jednotlivými soudy, a právě na to jsem eh, náš problém zdá se soustředí. Je otázka, kdo bude mít nakonec poslední slovo při porušování lidských práv, zda to bude soud v Lucembursku či soud eh, ve Štrasburku. Jde o definici tedy té mezinárodní kontroly eh, jurisdikce. Určité překvapení eh, stanovisko přineslo, když eh, ho soudní dvůr vydal také z toho důvodu, a komise o tom ví, pan Kramer eh, o tom ví, protože byli zapojeni do vyjednávání, stanovili si své podmínky, trvali například na tom a priorním zapojení Ale soud neskritizoval jenom ten institut a priorního zapojení, ale také další záležitosti, eh, které nebyly projednány a kterých si vyjednavači často ani nebyli vědomi. Bohužel dnes, paní předsedkyně, jak už jsem řekl na začátku, eh, jsme se příliš neposunuli oproti naší poslední rozpravě, kterou eh, jste zorganizovali v únoru letošního roku v určité fázi Evropská komise bude muset zpracovat návrh pokynů pro vyjednavače, protože přístupová dohoda musí být vyjednána znovu. A to nemůže proběhnout neformálně. V určité fázi je potřeba, aby Evropská komise připravila vyjednavací pokyny, které pak předloží ke schválení Radě a Evropskému parlamentu podle článku 10 smlouvy o fungování Evropské unie. A možná, že pak eh, už budeme schopni si konkrétněji a jasněji představit, jakým způsobem chce komise dále eh, pokračovat. V tuto chvíli nám tento text eh, chybí, abychom mohli další kroky posoudit. Nicméně jedna věc je jasná, na tom se všichni, všichni shodneme. A zde chci vzdát hold eh, všem před předřečníkům, včetně pana eh, Žakého. Myslím, že je tedy jasné, že dvě hlavní záležitosti které zůstávají, jsou velice obtížné, jde o vzájemnou důvěru a SZBP. Vzájemná důvěra, eh, to je obtížná věc k uchopení. Pokud jde o SZBP, tak eh, tam je to ale možná ještě komplikovanější. Mm, nesouhlasím úplně doslova s paní profesorkou Morano Foady, pokud je jde o její návrh eh, výhrad eh, k SZBP. Myslím si, že právně ani politicky by to nebylo přijatelné. Evropský parlament trval na tom, že třeba, aby Evropský soud pro lidská zpráva měl jurisdikci eh, v oblasti SZBP tím, že jsme věděli, že Lucemburský soud není eh, v těchto záležitostech kompetentním. A chtěli jsme eh, to tak, protože jsme v tom viděli tu přidanou hodnotu eh, pro fyzické osoby, že tedy eh, jak členské státy, tak fyzické osoby budou mít možnost této další ochrany. Ale soud řekl zcela jasně jedinou větou, že jurisdikce kterou se provádí soudní přeskum aktů na straně Evropské unie, včetně základních práv, není možné uh, Eh, přesunout výlučně na Mezinárodní soud, který je mimo institucionální a soudní rámec Evropské unie. To znamená, že návrh eh, smlouvy o přistoupení neřeší zvláštní charakteristiky evropského práva s ohledem na eh, soudní přeskum aktů v oblasti SZBP. Tento argument je skutečně mm, těžko eh, překonatelný a rozporovatelný. Zároveň eh, je ovšem také těžce pochopitelný, obtížně pochopitelný, protože když členské státy zpracovávaly novou smlouvu, konkrétně článek 6.2, tak věděli, že přistoupení bude stejně povinné právě v souladu s článkem 6.2 a také velice dobře věděli, že Evropský soudní dvůr není kompetentní pro řešení záležitostí SZBP. Takže já si myslím, že to neudělali, protože by nevěděli, nebyli si vědomi eh, důsledku. Já myslím, že to všichni věděli, že Evropský soud pro lidská práva by mohl být eh, kompetentní pro záležitosti SZBP i kdyby eh, k tomu nebyl kompetentní Evropský soudní dvůr v Lucembursku. A Evropský parlament ve svém usnesení, jak už jsem říkal, zdůraznil, je to usnesení z 19. května roku 2010, eh, že to přistoupení bude kompenzovat eh, působnost Evropského soudního dvora, která je omezená v záležitostech SZBP právě tím, že nabídne externí jurisdikční dohled nad činnostmi EU v této oblasti. E, advoka, generální advokátka Kokot e, e, projevila velikou chápavost v této záležitosti a uvedla, že efektivita právní ochrany fyzických osob je posílena spíše než oslabena a v takovýchto situacích, kdy dojde k uznání mezinárodní jurisdikce. Nyní si musíme počkat na kreativitu Evropské komise. Uvidíme, jak kreativně se eh, s tím vypořádá a jaké řešení najde. Já bych nechal stranou eh, myšlenku výhrad, touto cestou bych nešel. Pokud ovšem dojde k přeskumu smlouvy, tak to bude celá velice komplikovaná záležitost a myslím, že pak se aspoň jasně ukáže Evropskému soudnímu dvoru, že kdyby byl sám kompetentní, žádný problém by nenastal. Ale přesto si myslím, že členské státy nebudou připraveni k revizi smluv, pokud jde o jurisdikci eh, Lucemburského smlouvu soudu v oblasti SZBP. Takže souhlasím s panem profesorem eh, Žaké, že to jistě bude celé trvat eh, určitou dobu. Ale velice se těším na to, jak Evropská komise připraví návrh eh, k novým vyjednávacím pokynům. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Jako obvykle čekáme, že komise nakonec eh, uspokojí všechny. Nevím, jak to zařídí, ale bude muset. Eh, a jako poslední vystoupí podle programu pan předseda Moraes, předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a záležitosti vnitra. Bohužel pan předseda eh, sám má velice nabitý program ve svém výboru, takže nemohl dorazit. Nicméně paní Spinelli vystoupí se stanoviskem jménem pana Moráse. Děkuji, Danu, tom děkuji. Já jsem byla požádána jedním z mých předsedů, panem Claudem Morášem, abych prezentovala jeho názor Vážená paní předsedající, vážení členové panelu, milí kolegové, kolegyně. Nejprve dovolte, abych poděkoval výboru pro ústavní záležitosti za toto milé pozvání na váš výbor, na to slyšení vašeho výboru. Děkuji za příležitost zúčastnit se na tomto velice důležitém slyšení a Zároveň bych, jestli dovolíte, ráda omluvila pana předsedu Moráše, který nyní předseda výboru Libe a požádal mě, abych zastoupila náš výbor Libe. Přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech není pouze na základě článku 6 eh, zakládající smlouvy povinnosti, ale zároveň je to nesmírně potřebné, aby jsme měli k dispozici další mechanismus, který umožní respekt, další respekt a posílení práv jednotlivců proti porušování základních práv. Evropské instituce tím pádem budou odpovědnější za své kroky nebo nedostatky, pokud jde o základní práva. Právě proto by jsme k tomuto přistoupení měli eh, přistoupit co možná nejrychleji a nejtransparentnějším možným způsobem. Právě toto bylo, tak toto bylo vyjádřeno 8. Eh, září 2015 v usnesení Evropského parlamentu, pokud je o situaci základních lidských práv v Evropské unii. Laura Ferreira byla spravodajkou k tomuto tématu. Je dobré poznamenat i to, že tato důležitá judikatura Evropského soudního dvora, která spadá pod kompetenci výboru LIBE, například asilový postup, trestní spravedlnost, eh, zadržování, ochrana soukromí, program eh, CIA o vydávání, dále a další oblasti, především pokud jde o trestní spravedlnost. Zásada vzájemné důvěry může být pouze posílena prostřednictvím vysoké ochrany lidských práv ve všech členských státech EU. V tomto ohledu judikatura Evropského soudního dvora čerpala z judikatury Evropského soudního dvora pro lidská práva ve Štrásburku a tento mm, zkvalitněný justiční dialog by měl pokračovat. Výbor Libe neustále volá po posilování a ochraně základních lidských práv eh, ve všech členských státech prostřednictvím různých nástrojů. Přistoupení k Evropské úmluvě pro lidská práva by umožnila samozřejmě prostřednictvím jednotlivých mechanismů vymáhání těchto práv a to je základní součástí tohoto procesu. Výbor Libe zároveň volá potom, aby samotná Evropská unie udělala vše, co je v jejich silách při stanovení evropského mechanismu, který by zajistil plnění všech členských států, pokud jde o společné hodnoty zakotvené v článku 2 Evropské smlouvy. A tím bychom napravili nedostatky a mezery současného stavu. Náš výbor pracuje v současné době na zprávě, úzké spolupráci s výborem APKO a s panem Šepflinem, zpravodajem pro stanovisko v tomto ohledu. Voláme potom, aby Evropská komise předložila návrh legislativy v souladě s tím, co stanovil Evropský parlament při tvorbě mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva. Snahou je zajistit to, aby všechny členské státy respektovali smlouvu, pokud jde o společné indikátory. Stávající stát vypadá následujícím způsobem. Pokud je členský stát, pokud členský stát porušuje úmluvu o lidských právech, tak buď se nachází v takové situaci, že vlastně neplní evropské právo, protože se snaží plnit eh, ustanovení Evropské úmluvy, nebo naopak porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech jenom proto, aby mohl dostat požadavkům vyplývajícím z evropské legislativy, evropského práva. To v podstatě vede k politickým kompromisům, ne právním řešením, jak jsme to viděli v případě Matthew. To bylo právo zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu pro občany Gibraltaru. Tato situace je zmírněna v takové situaci, kdy práva vyplývající z této úpravy jsou podobná, to znamená jednak v úmluvě pro lidská práva, ovšem nepodléhají stejné interpretaci. Samozřejmě, že charta představuje určitou eh, sadu konkrétních práv, například starších občanů nebo například asilová procedura, ty zatím nejsou zahrnuty do této úmluvy. To znamená, že charta vlastně žije svým vlastním, život, vlastním životem, ale má určitá omezení, především pokud jde o rozsah aplikovatelnosti. Na závěr bych rád řekl, že i když ta reakce na stanovisko Evropského soudního dvora byla docela pesimistická, pokud jde o přistoupení k úmluvě a s ohledem na dnešní diskuzi, je výbor Libe přesvědčen o potřebě pokračovat v tomto úsilí. Protože všichni naši občané si zaslouží nástroj, který by umožnil prosadit jejich eh, základní práva v realitě. Děkuji vám. Děkujeme, Barbaro, říká paní předsedající. A nyní zahajuji diskuzi. Zároveň bych vás ráda požádala, že to není nějaké vyjednávací kolo. Je to v podstatě výměna názorů, stanovisek i s našimi panelisty. To si myslím, že obohatí naši diskuzi samozřejmě, že vítáme i vaše zastoupení, nebudou to pouze poznámky ze strany zástupců Evropského parlamentu. Ramon Hauregi je prvním řečníkem. Ramon byl zpravodajem AFKA pro naše stanovisko při přístupovém procesu, na počátku toho procesu, takže Ramon má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já budu hovořit španělsky, takže prosím, abyste si nasadili sluchátka, pokud španělsky nemluvíte. Takže děkuji za slovo ještě jednou, děkuji za slovo, paní předsedkyně. A úplně na začátku bych rád poděkoval našim odborníkům za jejich příspěvky. Byly to nesmírně komplikované příspěvky, to mohu říct se otevřeně, ale bylo to nesmírně poučné. Dvě obavy za mou stranu. Já vidím, to je první záležitost, vidím zde, že od února loňského roku Ricardo Passos se zmínil o únoru, nevím úplně, nejsem si úplně eh, jistý, o které schůzce hovořil. Pravděpodobně šlo o letošní rok, protože já vím, že i v roce 2015 tam proběhlo slyšení a že jsme hovořili o stejném tématu. Prosinci, to znamená, že jsme tam analyzovali stanovisko soudu z roku 2014 a v podstatě Mám pocit, že nedošlo k žádné změně v posledním období, v tom posledním roce. Já jsem se podíval na poznámky, které zde mám před sebou z té poslední schůze a vlastně i z dnešního jednání a zdá se, že všechny ty stejné problémy, těch sedm základních problémů je pořád na stole. Z těch jsou hlavně dva problémy, velice eh, závažné a poukazují tedy eh, na ty problémy, kterými jste se zaobírali i vy. Zároveň tady vidím eh, to, co skonstatovala rada. Tedy, že členské eh, státy stále čekají, že komise znovu předloží nějaký návrh, eh, o kterém by se potom mohlo v rámci rady diskutovat a také v Radě Evropy. Takže můžeme říci, že od prosince roku 2014, kdy bylo eh, to stanovisko vydáno, až do dnešního dne můžeme pouze skonstatovat, že jsou tady obrovské potíže, eh, které se kterými se potýkáme při hledání řešení. Tak to vnímám já. Samozřejmě, že s vámi teď hovořím eh, spíše z politického než právního hlediska, protože Eh, my se mm, účastníme samozřejmě diskuzí také s právníky samozřejmě, samozřejmě, ale nemáme to hloubkové právní vzdělání, jako máte vy a navíc jsme politici, kteří zastupují eh, občany. A z tohoto hlediska bych chtěl zmínit dvě záležitosti paní předsedkyně, které se myslím, že bychom neměli opomenout. Tak eh, za prvé, Musíme mít na paměti to, že pravděpodobně politické klima, ve kterém se pohybujeme, eh, před nás staví mm, dvě záležitosti, které jsou velice důležité pro evropské občany v souvislosti s přistoupením Evropské unie k této úmluvě. Eh, první věc, eh, a to už tady zaznělo v politické rozpravě v parlamentu, že jsou tady určité pochyby pokud jde o dodržení a dodržování lidských práv přímo v některých členských státech Evropské unie. Tyto pochyby se objevují stále častěji. Objevuje se to tady v politických diskuzích parlamentu, eh, kdy se hovoří o rozdělování moci v některých členských státech EU, nebo pokud jde o ochranu základních svobod v některých členských státech. Eh, takže eh, se tak zdůrazňuje ta potřeba ochrany, ochrany práv. Evropské unii zároveň probíhá diskuze o respektování lidských práv také v souvislosti e, s diskuzí o bezpečnostní situaci, protože víme, že Evropská unie teď pro, prochází velice citlivým údobím v posledních 20 letech, e, je teď možná e, nejhlubší boj s terorismem, je tady celá řada hloubkových problémů, které se týkají dodržování lidských práv a tak dále. Toto vše ukazuje na to, že rozhodnutí, pokud se dohodneme na tom, že Lisabonská smlouva nás zavazuje k přistoupení k Evropské úmluvě, tak eh, tato aspirace, která nám nabídne dvojí ochranu jako občanům, nabývá jenom na dalším významu. To je, myslím, z politického hlediska jasné konstatování. A v této souvislosti mám jeden návrh a jednu otázku. Otázka na zástupce předsednictví v Radě Evropské unie. Co, jak smýšlejí členské státy v tuto chvíli v Radě? protože víme, že teď procházíme velice těžkým údobím, vyjednává se o Brexitu, tak se chci zeptat, v jakém myšlenkovém rozpoložení se nacházejí členské státy. Takže to je otázka na, na radu. Zajímalo by mě, zda členské státy chtějí dále pokračovat, či nikoliv. Druhá věc. Členské státy v radě tak jak to aspoň vnímám mm, já, nebo jak to řekl zástupce eh, rady, vyzývali jste nás, abychom nedělali žádné formální pozměňovací návrhy, protože členské státy v radě eh, je bez tak potom nepřijmou. Takže já to aspoň tak vnímám, když jsem se interpretoval to, co eh, řekl také zástupce Rady Evropy, eh, že by nebylo dobré příliš upravovat tu eh, přístupovou dohodu, protože ostatní státy v Radě Evropy pak nebudou chtít schválit. A poslední věc, Paní předsedkyně, nebylo by dobré, kdyby se i Evropský parlament nějakým způsobem vyjádřil. Samozřejmě, že my jsme již vyjádřili e, tou zprávou nebo usnesením, ale nebylo to projevení skutečně politické vůle, e, nebylo to politicko-právní vyjádření pokud jde o přístupová vyjednávání. Spíše si říkám, jestli bychom se teď jako Libe a Avko neměli eh, neměli dát nějaký mandát nebo vyjádřit se k mandátu pro evropské instituce, které vyjednávají a že bychom tím vyjádřili svou politickou vůli a náš názor, že je potřeba tento právně politický problém nějakým způsobem vyřešit. Děkuji. Možná je to rozhodnutí na koordinátor. Děkuji. Děkuji, Ramone. I Barbara Spinelli. Děkuji za slovo, Danuto. Děkuji. Já bych rovněž ráda poděkovala všem našim hostům, všem řečníkům, Byly to nesmírně zajímavé, nesmírně užitečné prezentace. A k jednomu konkrétnímu bodu bych ráda položila následující dotaz. Jde o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a zároveň výroky Lucemburského soudního dvora k, té, této problematice. Proto bych se ráda zeptala právě na tyto výroky, na tyto rozsudky Evropského soudního dvora. Zdá nejde o takový trošku zašifrovaný signál, kterým nám vysílá Evropský soudní dvůr v tomto ohledu, který vysílá nám a zároveň komisi. Možná i určitý signál, který vysílá dalším soudním tribunálům, protože podle mého názoru vlastně v těchto výrocích žádá evropské orgány, aby vyřešili problém nedostatečné kompetence Evropského soudního dvora v problematice společné zahraniční a bezpečnostní politice. A v podstatě to, že se zde odmítá přistoupení Googleově na tomto základě, já považuji za určitý signál, za určitou žádost, která je vyslána nám, politikům, abychom tuto kompetenci Evropskému soudnímu dvoru zajistili. Myslíte si, že skutečně o to jde, skutečně bychom měli na toto nějakým způsobem reagovat. Já mám pocit, že volají potom, aby politikové, aby komise, podobně jako se o tom zmínili pan Pasos, aby skutečně v tomto ohledu přistoupili k, nějaké, k nějakému konkrétnímu kroku a aby se do toho mohl, řekněme, zapojit i Evropský parlament. My jsme organizovali mnoho slyšení a možná by bylo na čase, abychom přišli s nějakým konkrétním stanoviskem chceme opravdu čekat až na změny zakládající smlouvy? To je další otázka. Proč bychom měli měnit naši smlouvu, pokud zde máme konkrétní článek zakládající smlouvy, který vyžaduje toto přistoupení k úmluvě, k Evropské úmluvě. Samozřejmě, že z právního hlediska to představuje určité problémy, ale já se ptám, zda neexistuje nějaká jiná možnost, nějaká příležitost alespoň urychlit tato přístupová jednání a ne čekáte na změnu smlouvy, protože samozřejmě to je v nedohlednu. To je z mé strany všechno, paní předsedkyně. Mám ještě mnoho jiných otázek, ale myslím si, že už jsem docela vyčerpala svůj čas. Samozřejmě můžete i k nějakým dalším ještě záležitostem se vyjádřit, paní kolegyně, nevím, zda by chtěli ostatní poslanci, poslankyně vystoupit. Já samozřejmě mohu otevřít tuto možnost otázek odpovědí, rozšířit to i na veřejnost, budete-li chtít položit nějakou otázku, která by nám trochu vlastně přiblížila, zlepšila pochopení celé situace. Nevím, Andrew, možná jsem vás tím vyprovokovala. Ano, ano, my skutečně je mm, obrovský tím potěšením pro mě být mezi vámi. S ohledem na britskou kampaň je otázka charty jedním z nesmírně kontroverzních témat. Zároveň určitá potřeba pro Evropský parlament vystupovat Eh, co možná nejpozitivněji, nejkonstruktivněji a bránit a zároveň propagovat chartu, to je záležitost eh, nesmírného významu. Prosím, abyste dostali těmto aspiracím, které jsme měli tenkrát když jsme připravovali návrh charty. Quid pro quo bude platit pro rozhodnutí udělat z této charty mandatorní chartu na základě Lisabonské smlouvy. A právě tím quid pro quo v této záležitosti je povinnost přistoupit k Evropské úmluvě o lidských právech. Ani rada, ani parlament, ani komise by neměli k této záležitosti přistupovat jako k nějaké sekundární či marginální problematice. Podle mého názoru je otázka problematiky vzájemné důvěry mohla by mohla být vyřešena v podstatě dalším řešením celé problematiky mezi oběma tribunály. Problematika společné zahraniční a bezpečnostní politiky by mohla být konečně vyřešena uspokojivě změnou primárního práva. Pokud jde o rozšíření jurisdikce Evropského soudního dvora na všechny aspekty evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. A proto žádám, prosím o to, aby Evropský parlament zahrnul tento bod na ten seznam všech těch požadavků, které připravuje Evropský parlament s ohledem na budoucí možné změny zakládající smlouvy. Děkujeme, Andrew. Ano, my máme takovou tu tradici, ano, bude to ve zprávě pana Ferhoštata. To je moje reakce na tvou žádost a jako jistě pozitivně ve hlasování zohlední tuto žádost. A nyní teda zahajuji opětovně možnost zapojení se našich panelistů do této diskuze. Kdokoliv z našich hostů by rád vystoupil. Prosím, pane ředitele. Ano. Dovolte, abych eh, se vyjádřil eh, k tomu, co tady zaznělo od pana kolegy. Pokud je o změnu smlouvy z hlediska společné zahraniční a bezpečnostní politiky, je to jasné, všichni chápeme, že pokud dojde ke změně smlouvy, tak by to soud neměl z žádného důvodu vnímat jako překážku. Ale nevím, zda tím nedojde k omezení možnosti na straně komise, jak už jsem eh, řekl dříve, aby eh, kreativním způsobem hledala jiná řešení. Pan profesor Žaké pracoval v radě po řadu let a řekl, že členské státy nejsou vlastně připraveny, aby předali ESD eh, e plnou jurisdikci. Takže ve svém usnesení parlament zcela jasně uvedl, proč je zapotřebí zrevidovat eh, smlouvy tak, aby soud měl jurisdikci i v oblastech eh, společné bezpečnostní zahraniční politiky. Tím způsobem bychom ale vylučovali jiné způsoby řešení tohoto problému. Jenom na toto jsem chtěl upozornit. Děkuji. Pan degraf, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval panu Javlíkovi za jeho otázku eh, směrem k radě. Jedná se o atmosféru v radě, pokud je o toto téma. A mohu vás opětovně ujistit eh, ve třech věcech. Samozřejmě eh, právní povinnost eh, přestoupit zde nadále existuje. Za druhé, toto téma bylo nadále době projednáváno ministry spravedlnosti na radě, a to konkrétně 9. února. Tehdy se ministři zcela jasně vyjádřili v tom smyslu, že nadále chtějí pokračovat s procesem přístupu tak, jak předpokládají smlouvy, respektive smlouva. A za třetí, v loni jsme neudělali nic. Na odborných úrovních jsme se zabývali spíše procedurálními odbornými záležitostmi, a to na základě žádostí komise a budeme v tom pokračovat na pracovní skupině příští týden. A závěrem, jak už jsem já řekl dříve, rada se zavázala k tomu, aby e, řešila otázky společné bezpečnostní zahraniční politiky a vzájemné důvěry jakožto prioritu, tak jak tedy navrhovala komise. Děkuji, pane de Pan Polakevič. Prosím, máte slovo. Já mám také otázku na pana Chorekýho. Jak už jsem řekl, nemohu hovořit eh, jménem eh, Rady Evropy. To z toho důvodu, že nebylo učiněno žádné politické rozhodnutí eh, ze strany členských států Rady Evropy. Kromě toho zavázat se urychleně tento proces ukončit. Možná jste eh, nabili dojmu z mého vystoupení, že eh, se, že ta, ten návrh smlouvy je nedotknutelný, ale tak to nebylo. Možná bych poskytl ještě písemné vyjádření. Jde mi zkrátka o to, že samozřejmě eh, něco lze změnit, vydávání pro, probíhají a z, za Radu Evropy není zapotřebí nový mandát vyjednávání nebyla v tomto okamžiku uzavřena a i ta přístupová dohoda je předmětem vyjednávání. Já jsem pouze chtěl sdělit, že, by jsme se, že bychom se měli maximálně snažit omezit počet pozměňovacích návrhů, respektive těch úprav, především eh, v těch oblastech, která, které se týkají vnitřních vztahů. Z toho stanoviska vyplývá, eh, že eh, Evropský soudní dvůr jistým způsobem nevěří členským státům. Eh, nevěří, že by členské státy dodržovaly své povinnosti podle smlouvy o EU, pokud by přistoupili k této umluvě, ale to se týká skutečně interních záležitostí EU. Bude to interpretovat eh, soud ve Štrasburku ne v Lucemburku. To znamená, že pokud bychom do té smlouvy dali takováto ustanovení, bylo by to kontraproduktivní. Ale zůstávám optimistou. Především ve světle posledního vývoje. Je pravda, že to je takové váhavé, zatím e, také e, ne, není jisté, jestli ten e, poslední e, případ, který se týkal zatýkacího, zatýkacího rozkazu, eh, řeší eh, kumulativní podmínky, anebo je to taková, takový individuální přeskum. Myslím, že ale můžeme být eh, optimističtější. A upřímně řečeno, nemyslím, že je tady tlak ze Štrasburku, jsou to ústavní eh, soudy po celé Evropě, především v Karlsruhe. Myslím si, že rozsudek z Karlsruhe eh, zcela jasně signalizoval ESD, eh, e buďte opatrní. Objevila, objevily se tady otázky um, ochrany lidských práv eh, vstupují nyní do popředí a nyní v souvislosti s ESD. No a eh, leitmotivem tohoto stanoviska je to, že pokud eh, jde o unijní právo, tak je zde pouze charta a nesmí být žádné standardy, ale máme, a to se týká i národních nebo jednotlivých ústav. Takže o to slovních soudů, především od německého, ale i nyní z Lucemburku eh, máme taková varování opatrnosti, nabádání k opatrností, protože eh, celá ta struktura práva EU by mohla být eh, podryta kolektivní reakcí ústavních soudů, které by mohly říct, nechceme, aby lucemburský soud nebo soud Lucemburku diktoval pravidla pro lidská práva všem členským státům. Takže teď je tady určité vhodnější klima, příznivější klima pro zbližování jednotlivých soudů. A to by mohlo také napomoci tomu procesu do budoucna. Můžeme doufat, že se nám podaří tyto problémy překonat. Děkuji. Pan Žaka? Děkuji, paní předsedkyně. Ta situace určitě není dramatická, pokud jde o ochranu lidských práv Evropské unie. Charta se uplatňuje a myslím si, že se zde eh, nepohybujeme v nějakém váku, právním váku. Je tady však eh, určitě doba pro zamyšlení. Evropský soudní dvůr zohledňuje úmluvu o lidských právech ve svých, ve svých eh, judikátech. Jediný problém spočívá v tom, zda Evropský soudní dvůr eh, bude ten, kdo bude mít poslední slovo při interpretaci, při výkladu úmluvy, anebo jestli bude ještě nějaká nadřízená instituce. tom stanovisku je obsaženo e, takové e, v pěti bodech shrnutí celé problematiky, ale myslím si, že tady nejsou žádné problémy, žádné těžkosti. To. E, jsou tady ale určitě dva problémy. Připojuji se panu Polakevičovi tom smyslu, eh, že eh, byly učiněny kroky, Já doufám, že za eh, několik měsíců zjistíme, jak vypadá ten konsensus Strasburského smlouvu a nemusíme, nemusíme se bát, že bychom něco propas, propásli. Ricardo se mě k Ricardovi se mi připojuji. Určitě nemusíme pomýšlet na okamžité změny mluv. Určitě eh, by to znamenalo určitou blokádu přístupu, pokud by se měly smlouvy měnit. Určitě při vyjednávání s členskými státy eh, Rady Evropy eh, toto není potřeba brát eh, v úvahu. Nebylo by to politicky moudré. Ovšem skutečný problém, pokud jde o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, eh, Není to, že by zde mohlo dojít k porušení základních lidských práv, Problém spočívá ve skutečnosti v tom, že eh, se tady činí kroky při zahraničních misích. Eh, to by eh, mohlo představovat porušování lidských práv, ať už se to jedná o akci v Kosově nebo jinde. To by mohl být problém, který nabíde na důležitosti. A zde je úloha společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Uvidíme, zda by tyto problémy mohlo řešit ESD, tak jak navrhuje komise. ESD nám dal signál a zde souhlasím s paní Spinelli. Lze rozšířit kompetence, došlo k tomu i v minulosti. Eh, počkejme, jak se vyjádří ESD, až se budou eh, příslušnými případy zabývat. Hovořím stále o společné bezpečnostní a zahraniční politice. A pak je tady ještě otázka strat, společné strategie. Pokud se dohodneme na pěti bodech, tak vrátíme se k vydávání ohledně těchto pěti bodech, anebo budeme čekat, dokud eh, se nevytvoří celková globální pozice. To bude na komisi. Já si myslím, že by bylo vhodnější eh, mít určitý balíček k eh, vyjednávání a ne to vyjednávat po jednotlivých bodech. A to si myslím je skutečný politický problém. A komise bude muset předložit návrh nějakého finálního řešení. Paní profesorka Moráno, prosím, děkuji. Já jsem eh, si s potěšením vyslechla tuto rozpravu a jednotlivá vystoupení. Dovolím si jeden bod. Právo je účinné jenom tehdy, když je na straně práva také politická vůle. Takže my nebo komise, kdokoliv eh, může předložit naprosto fantastický, kreativní, abych využila toho stejného slova model, jak řešit současné problémy, ale pokud tam zároveň nebude politická vůle, to znamená, že na straně práva nebudou politici, kteří budou prosazovat eh, ty příslušné změny, nepodaří se to. Takže já se domnívám, že v okamžiku, kdy procházíme krizí a v historii Evropské unie vidíme různé fáze vývoje, různé krize, krize, kterými jsme si prošli. Po krizi zkrátka vždy následuje vítězství. A takže nemusíme vnímat toto stanovisko čistě negativně, můžeme se z něj poučit a pokusit se vyřešit některé eh, ty záležitosti. Takže tady souhlasím s paní Spinelli, možná, že to byl určitý signál, který nám Evropský soudní dvůr vyslal, a my jsme vedli rozhovory se soudci v poslední době a i ti se zamýšleli nad případnou změnou smluv a nenavrhovali to, že eh, určité výhrady eh, pro oblast SZBP jsou jedinou možnou cestou. Dokonce eh, říkali, že by to vyloučení této oblasti mohlo pomoci v v mezidobí, ale že nejlepším řešením by mohla být změna smluv. Ale pro změnu smluv je vždy potřeba obrovská politická vůle a to je samozřejmě ten háček. Takže my si opravdu myslíme, že je možné v tom stanovisku vidět něco pozitivního a myslím si, že i Evropský parlament v tom může sehrát silnou roli. E, ta myšlenka usnesení, jak zde zaznělo, to je, myslím, dobrá věc. Evropský parlament eh, byl vždy institucí, která eh, se snažila podnítit komisi a radu k určitým změnám, zejména pokud jde o otázku základních práv. Takže si myslím, že vy skutečně máte obrovskou příležitost, která se vám tímto nabízí a ta myšlenka usnesení si myslím, že je vynikající, protože by se tím mohla otevřít cesta konečné a možné změně v budoucnu. Takže to je určitý pozitivní, pozitivní signál, kterému já věřím. Já si myslím, že totiž tomu tak vždy je, že krize sebou nese eh, to směřování k pozitivní změně. Děkuji. Nyní komise, jestli se chce vyjádřit. Všechno se skrýváte uvnitř svých eh, hlav. Možná by bylo dobré, kdybyste se vyjádřili. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Skutečně bych se rád eh, krátce vyjádřil po těchto velice zajímavých a obohacujících vystoupeních. Velice mm, s velkým zájmem jsem si je vyslechl. První poznámka, kterou bych učinil, je to, že si myslím, že všichni, jak tady jsme právníci nebo politici, mm, jsme spíše kritičtí, pokud jde o stanovisko Evropského soudního dvora a bylo to překvapením pro většinu z nás, jak zde zaznělo, ale to stanovisko zde je a je potřeba se s ním seriózně vypořádat. A to také vyplývá z podstaty právního státu. Je to nejvyšší soud v našem institucionálním systému, v unijním právu, takže je zkrátka potřeba eh, vzít toto stanovisko vážně a podle něj také vést další vyjednávání. Druhá moje poznámka se týká toho, jakého pokroku se podařilo dosáhnout eh, do posavat. Zde souhlasím eh, panem eh, Chauregi, že bychom byli věřili v rychlejší pokrok. Doufali jsme v něj, když eh, bylo vydáno stanovisko soudního dvora. My jsme hodně zapracovali na technických záležitostech eh, a zde plně souhlasím s analýzou eh, pana profesora Žakého, že pokud jde o ty obtížné záležitosti, tak tam je důležité si teď počkat na rozhodnutí obou dvou soudů. které nás budou jaksi navádět k možným řešením. Obecný přístup a i náš přístup je takový, že změny by neměly jít nad rámec toho, co je nutně eh, potřeba, aby byly naplněny požadavky soudu vyplývající z jeho z jeho stanoviska či eh, jiné eh, judikatury, ať už jde oblast eh, SZBP nebo způsoby ochrany lidských práv v oblasti vzájemné důvěry a vzájemného uznávání. Třetí poznámka, a zde nesouhlasím s panem Pasosem. My se domníváme, a myslím, že se rovněž tak domnívá i rada, že Není potřeba, aby nám rada znovu dávala mandát k dalšímu vyjednávání, že nepotřebujeme žádné nové vyjednávací pokyny eh, ze strany eh, rady. My máme vyjednavací pokyny z roku 2010, ty jsou dostatečné a nejsou nijak v rozporu se soudním rozhodnutím, které dnes máme k dispozici, jsou pouze doplníkem k tomuto um, stanovisku, takže my teď konzultujeme eh, zvláštní výbor, který byl radou jmenován a skutečně nevidím potřebu žádného dalšího formálního rozhodnutí ze strany rady. Ale jako obvykle vedeme s radou konzultace, radu informujeme, jdeme nad rámec naší formální povinnosti a stejně tak jsme v úzkém kontaktu také s parlamentem. Čtvrtá věc, pokud jde o vyjednavací strategii s Radou Evropy, já v tuto chvíli nemám mandát k tomu, abych mohl hovořit oficiálně, protože prozatím o tom na politické úrovni nebylo rozhodnuto, ale osobně mohu říci, že jsem pro ten přístup, který zde eh, představil pan profesor Žaké, tedy že je lepší, abychom měli vyjednavací postoj ke všem bodům, které řešíme, než eh, se znovu vrátíme ke společnému jednacímu stolu. A tento názor, myslím, většinově zastávají také členské státy, pokud se nemýlím. A poslední poznámka, ta je spíše obecného rázu. Je pravda, že to možná vypadá, že ve Štrasburku je ta situace obtížná, protože budeme muset eh, klást požadavky, znovu otevírat vyjednávání, přitom je jasné, že je potřeba se držet toho nezbytného minimále. jsou tady body, kde jistě budeme muset změnit přístupovou dohodu či naše prohlášení a nakonec je to jeden balíček, o kterém se vyjednává, takže nakonec eh, je v podstatě jedno, v jaké formě se o které věci vyjednává. Bude to nakonec eh, jeden balíček, což eh, ovšem věc komplikuje, ale dostávám se tím eh, ke své poznámce. Musíme dodržet rozhodnutí Evropského soudního dvora. Zásada právního státu, která je společnou hodnotou EU a také Rady Evropy, od nás vyžaduje, abychom se tímto přístupem řídili. A úplně poslední poznámka. A bylo by dobré, eh, kdyby byla podpořena, Evropská unie usiluje a vyjednává o přistoupení ne proto, aby docílila nějaké politické či ekonomické výhody sama pro sebe, nýbrž proto, aby se zapojila do celoevropského systému ochrany lidských práv. Takže to vyjednávání od samého počátku se liší od jiných eh, klasických mezinárodních eh, jednání. Myslím, že tomu asi rozumíme eh, všichni společně tímto způsobem i strana ve Štrasbursku. Ve Štrasburku. Děkuji, říká paní předsedkyně. Tímto se dostáváme na, kon, na konec naší diskuze. Naše jednání bylo webstreamováno, takže bylo veřejně přístupné. Je tady obrovská mm, časová výzva, časový problém v celém procesu. Přes Vnímáme tedy tuto naléhavost, zároveň je tady ten požadavek eh, smlouvy, který musíme naplnit. Přitom tady jsme blokováni v této činnosti eh, stanoviskem soudního dvora, ale je tady určitý pocit, pocit naléhavosti také z politického hlediska. Je zde politická potřeba, kterou bychom chtěli naplnit, eh, zejména nyní v rychle se měnící době. která znamená, že některé záležitosti se najednou stávají mnohem citlivější a mimo jiné jde i o toto přistoupení k Evropské úmluvě pro lidská práva. Proto si myslím, že mohu říci eh, jménem nás všech, eh, že je potřeba maximálně podpořit eh, dokončení celé záležitosti. Parlament a náš výbor rozhodně tento proces podporuje. Budeme diskutovat o návrhu pana Chauregiho. Zároveň chápeme, že přístup na základě mm, eh, judikatury i případů, eh, které se teď projednávají, musí být eh, všemi zvážen. Za naši stranu ještě mohu říci, že doufáme, že i když Rada Evropy mm, necítí potřebu nového mandátu, tak budete asi otevřeni eh, takové možnosti a kompromis bude možný, protože jsem vyrozuměla, že tady se náš přístup trochu liší, pokud jde o to další vyjednávání. Ne, že bychom my nebyli otevřeni eh, kompromisu, ale vidím, že i eh, u vás je vůle. Ano, a to jsem říkal ve svém úvodním vystoupení, jakmile komise a Evropská unie dokončí eh, vše a komise jako hlavní vyjednávač dokončí své návrhy. Tak v podstatě to je jediné, na co ve Štrasburku teď eh, čekáme. Protože toto je pro Radu Evropu jedna z největších priorit, strategická priorita, ale nesmíte zapomínat, že to je nesmírně důležité také pro občany, fyzické osoby, eh, kteří čekají na ukončení celého procesu, protože současná situace není přehledná ani pro eh, občany ani pro členské státy. Paní předsedkyně, děkuji. Já myslím, že pro nás, pro všechny to bylo nesmírně užitečné. I ta eh, výměna názorů mezi jednotlivými panelisty, myslíme, byla podnětná. A je zcela samozřejmé, že Jakmile budete připraveni k dalšímu jednání a pokud se budete chtít podělit eh, o své kroky s Evropským parlamentem jste vřele vítáni. Takže tímto končím dnešní eh, slyšení. Uděláme si 15-minutovou pauzu a znovu se vrátíme k programu jednání o půl dvanácté. Right? Colleagues, I would like to start the meeting. We have point five on our agenda, which is budget. Takže, milé kolegyně, milí kolegové, pokračujeme v našem dnešním programu Rozpočtová kapacita pro eurozónu, důsledky pro rozpočet EU, doplňkovo za parlamentní kontrola to je náš další bod na našem programu. Zpravodajem za EPP je pan Paolo Rangel. Já mu dávám slovo. Pokud nechce vystoupit, tak se dostáváme rovnou ke stínovým zpravodajům. Nejsem si jistá, zda chce kolega vystoupit. Je zde? Takže děkujeme. Paolo, prosím, dávám ti rovnou slovo. Takže, milí kolegové, milé kolegyně, jak víte, připravujeme stanovisko. Stanovisko k této rozpočtové kapacitě. A rád bych na úvod řekl následující věc. Jako obvykle, jak tomu už tak bývá, v našich stanoviscích máme nesmírně omezený prostor. Máme tam omezený prostor jednotlivých znaků, které můžeme vůbec do tohoto stanoviska začlenit, čili opravdu je to nedostatečné pro vyjádření veškerých těch uh, komplikovaných záležitostí, z těch složitých věcí, které se týkají našeho stanoviska. Je to pouze takový návrh, zatím provizorní návrh, protože Ekon odložil tuto zprávu až na příští týden a jelikož nás 23. dubna čeká předložení konečné verze budeme teda schopni už nějaký zakomponovat eh, ty informace z nového textu. Paní Bereš i pan Bek, eh, já jsem se s nimi sešel, byli nesmírně otevření, jsou spolu zpravodajové, nesmírně otevření, máme zde no, až tak otevření, že v podstatě nevím, zde vůbec chceme mít takovou rozpočtovou kapacitu, zda budeme mít takovou rozpočtovou kapacitu, jež by se orientovala na asymetrické šoky, absorpce asymetrických šoků, nebo například program zajištění v nezaměstnanosti, v případě konvergenčního či solidárního nástroje, který by umožnil určitou dodatečnou podporu v případě těchto strukturálních reform. Čili oni hovoří o určité omezené rozpočtové kapacitě, ovšem pro nás, pro AVKO, pro náš výbor je jasné, že nebudeme schopni nějakým způsobem tuto plnou úplnou rozpočtovou kapacitu nějakým způsobem rozvinout a já si myslím, že by to mm, bylo dobré, že by to byl velice pozitivní krok, ovšem znamenalo by to reformu smluv, museli bychom změnit zakládající smlouvy pro plně hodnotnou rozpočtovou kapacitu. Ovšem z ústavního hlediska zde máme určitý prostor a já si myslím, že s ohledem na stávající smlouvy máme možnost vytvořit určité omezené rozpočtové kapacity a já si myslím, že to je nezbytné, že skutečně je toto nezbytným krokem pro dopracování, dokončení Evropské hospodářské a měnové unie, protože hospodářská zpráva a řízení nemůže být dále rozvíjena, aniž bychom měli tento instrument, tento nástroj k dispozici a to je zásadní. Vyplývá to jednak z dokumentu pěti předsedů. Samozřejmě, že i tam se hovoří o možné změně zakládajících smluv EU. My zde ale nemáme dostatek eh, prostoru v našem stanovisku, takže o možných změnách smluv nehovoříme, hovoříme pouze o potenciálních možných změnách proveditelných eh, ve stávajících podmínkách. Čili, co bych tomu ještě mohl říci? Jak toho dosáhnout? Jednak jako součást stávajícího rozpočtu, to znamená vlastně ten princip eh, celistvosti rozpočtu EU, to je rovněž princip zakotven ve smlouvách a zpravodajové to podporují, to znamená ta celistvost eh, rozpočtu a zároveň to, aby to bylo v souladu s víceletým finančním rámcem. Jednak můžeme navýšit stropy pro vlastní zdroje, vytvořit nové kategorie vlastních zdrojů, dokonce i kdyby tyto kategorie eh, pouze platily potom pro některé členské státy. A zároveň budeme určité zároveň výnosy moci eh, aplikovat na konkrétní rozpočtové položky, například eh, pokud teda přijme Ekon ve své zprávě ten program pro zajištění potřeb eh, v případě nezaměstnanosti. Dále zde máme určité možné garance, vyplývající se smluv pro specifické konkrétní operace v, té, v tomto ohledu a některé specifické nástroje, které umožňují mobilizaci finančních prostředků v rámci víceletého finančního rámce, například Eh, prostřednictvím mechanismu EFSM a globalizačního fondu nebo fondu eh, pro přizpůsobení se globalizace. Toto by, globalizace, toto by mohlo být trošku kontroverzní, čili o co nám jde. My nechceme nějak, eh, nějakým způsobem duplicitně uplatňovat tyto stropy. My vlastně hovoříme pouze o možnosti překročit, překročit tyto stropy využít to jako určitou dodatečnou kapacitu v rámci rozpočtové kapacity. To znamená, že tím nevytváříme nějakou novou výjimku, my to uvádíme pouze jako příklad, to znamená využití mechanismu EFSM nebo fondu pro přizpůsobení se globalizaci, to znamená v těchto situacích bychom mohli překročit stávající prahové hodnoty, ty, ty, ty stropní hodnoty, kde bychom umožnili navýšení rozpočtové kapacity. Je to institucionální přístup k celému tomuto mechanismu, který by mohl být ještě změněn v tom konečném závěrečném textu. Tam budeme muset mít k dispozici již exaktní pohled na to, co navrhují oba dva zpravodajové um, a i co navrhuje Ekon, čili to můžeme změnit. Jde spíše o ústavní záležitosti, kompatibilitu se smlouvami. My se musíme na tuto problematiku ještě podívat. Pravodajové skutečně zatím k tomu přistupovali nesmírně otevřeně, takže jsme zatím spíš z takového opravdu obšírného pohledu, proto jsme ještě nebyli schopni dospět k těm posledním možným východiskům zpravodajů nebo tomu, co budou preferovat tomu závěrečném textu. Čili o co nám hlavně jde v této zprávě? Jednak je to potřeba demokratické legitimity, odpovědnosti určité mm, voláme po určitém dohledu ze strany Evropského parlamentu, čili rozpočtová kapacita o které zde hovoříme, by měla být přirozeně kontrolována Evropským parlamentem a implikovalo by to společný rozhodovací proces a zároveň řádné zapojení Evropského parlamentu do celého procesu v souladu se zakládajícími smlouvami. To samozřejmě ale může vést k určitému ústavnímu problému, jelikož by to bylo omezeno, tato rozpočtová kapacita pouze na země eurozóny, zároveň bychom měli nějakým způsobem připravit tento zásah nebo určité příspěvky ze strany eh, členských států eurozóny, které budou postupovat jinak než státy, které nepadají nespadají do eurozóny. To ještě musíme vyřešit poté, co dojde, pokud teda smlouva v ekonu bude schválená, samozřejmě se musíme podívat na to, jakým způsobem tato rozpočtová kapacita bude dále rozvíjena, aby zakomponovala i tuto problematiku. V našem stanovisku tento prvek nebude zakotven, ovšem my zde máme už takový možný nápad možného řešení ze strany Evropské centrální banky, tak jak to navrhovala v rámci mechanismu dohledu. Možná si pamatujete, že když jsme připravovali stanovisko k, ke kapacitě v oblasti dohledu na straně Evropské unie, zpráva Gigolda, jsme hovořili o tom, zda by to měla být eh, Evropská centrální banka nebo nějaký jiný orgán, který by měl tuto kapacitu, pokud členské státy a Evropský parlament to podporoval, by volali potom, aby to byla Evropská centrální banka, tak by to byl problém, protože ty země, které jsou kandidátskými zeměmi na přijetí eura, ne ty, které mají opt ale ty, které mají povinnost se stát členy eurozóny, tak by mohli v případě, že mají zájem, mm, účastňovat se v rámci tohoto dohledu v rámci Evropské centrální banky, protože z toho plynou různé výhody a přirozeně by tyto země byly poté zapojeny i do rozhodnutí v rámci tohoto dohledu, protože tam, jak víte, Evropská centrální banka má radu, která se zabývá, radu guvernéru, která se zabývá tímto rozhodnutím to znamená, že vlastně tato rada by udělala určité rozhodnutí, kterou, e, které poté přímo, přijme e, správně rada, ve které jsou zastoupeny všechny evropské centrální banky. No, v takovém případě, například kdyby Eh, došlo k jinému stanovisku, tak by museli pouze předložit eh, písemné stanovisko, proč se takto rozhodli. To znamená, že ne, ne země, které nejsou části, součástí eurozóny, by vlastně se mohly podílet na těchto rozhodnutích, když to bude docela mm, v málo případech, ale mohlo by právě dojít k těmto rozdílným stanoviskům eh, a na, ne na obou dvou stranách by se podílely tyto země. Čili je to taková nesymetrická situace. Ovšem je zde určitě stimul pro země, nečlenské země eurozóny, stát se členy eurozóny, protože pokud by využívali veškeré výhody eurozóny a zároveň využívali svou národní měnu, tak to bude asi asymetrická situace, nebude to úplně um, příjemná situace. Ten systém by byl nesmírně komplikovaný. Já netvrdím, že bychom měli replikovat toto řešení, to netvrdím. Ale myslím si, že bychom měli mít k dispozici takové řešení, jež by nám umožnilo to, aby, ne euro, aby země, ne, které nejsou součástí eurozóny, by nemohli eh, hlasovat pouze o těch rozhodnutí, která by měla přímý dopad na eurozónu. Ovšem, pokud by se chtěli podívat na rozpočtové kapacitě, tak by rovněž mohli zasáhnout. My víme, že alespoň ty země, které se chtějí stát součástí EU, vždycky v podstatě na ně ta rozhodnutí eurozóny mají do jisté míry dopad. To znamená, že si myslíme, že by tyto země měly mít právo účastě na těchto rozhodnutích. Toto je ještě věc, kterou musíme promyslet. A další závažná věc, obtížná, a to je otázka zapojení národních parlamentů. Samozřejmě, já si myslím, že bychom měli na základě protokolů zapojit národní parlamenty do této problematiky. Toto je věc, která si myslím, že by mohla fungovat. Samozřejmě na základě principu subsidiarity, přiměřenosti, formální spolupráce, která vždycky je rovněž k dispozici, ovšem nesmíme zapomínat ani na to, aby evropská rozhodnutí byla kontrolována Evropským parlamentem, čili národní parlamenty by měly kontrolovat to národní zapojení, pokud jde o účast na radě, a Evropský parlament by měl kontrolovat Evropskou komisi, možná Evropskou centrální banku a budeme-li chtít vytvořit takovou nějakou radu, fiskální radu pro rozpočtovou kapacitu, bude-li takový orgán vytvořen, tak rovněž i si ponechat tu možnost kontroly nad tímto orgánem. Tato kontrola rozpočtové kapacity na straně Evropského parlamentu samozřejmě by měla být diferencována vzhledem na jednotlivé země. Toto by mělo být rovněž součástí naší příští diskuze k tomuto tématu. Ale opět, jak už jsem se o tom zmínil, ten prostor pro naše stanovisko je velice omezený a právě proto musíme zachovat dva základní principy, aby ty parlamenty byly kontrolovány ze strany Evropského parlamentu a možnost zapojení národních parlamentů v souladu se stávajícími protokoly a další zásada, přirozeně možnost účasti nečlenských zemí eurozóny takovým způsobem, aby alespoň se mohli vyjádřit v určitém mechanismu, který by jim umožňoval stejný statut jako členským zemím eurozóny. To bude obtížné dosáhnout tohoto cíle na základě naše stávající ústavní organizační struktury zde v Evropském parlamentu. Ovšem, nicméně i přesto se domnívám, že to bude možné dojde-li ke změně zakládajících smluv, budeme k tomu přistupovat jiným a pravděpodobně jednodušším způsobem. Řešení budou asi jednodušší, ovšem změna smluv je tak obtížnou záležitostí, že to jednoduché řešení je docela nepravděpodobné z krátkodobého pohledu. A nyní samozřejmě jsem připraven odpovědět na vaše dotazy a poznámky. Paní předsedkyně, nechci vás nějak zneklidňovat, to nebudou pouze nějaké jakési poznámky, to budou stínoví zpravodajové, kteří vystoupí. Za socialisty to je paní Mercedes Breso. First of all, uh, thank you. Uh, uh, Především děkuji. Bohužel jsem neměla čas přečíst si ten text, jen se mi tak proletla. Během té naší diskuse o stanovisku ESD dopoledne. Ale zaujalo mě, co jste říkal. Dovolte, abych na co zareagovala. Myslím si, že je tady eh, hodně věcí z, ústavně, z ústavního pohledu, eh, které můžeme zmínit v souvislosti s fiskální kapacitou eurozóny, s rozpočtovou kapacitou eurozóny. Pokud jsem vás správně pochopila, tak věc se má tak, že existuje prostor v rámci smlouvy vytvořit rozpočtovou kapacitu pro eurozónu. Ale říkal jste, že by neměla být příliš široká. Pokud hovoříme o rozsahu, tak e, tam počí, pracujeme s určitými jednotkami. Jedná se ale o to, abychom měli tento nástroj jako takový. Jde o to vytvořit zdroje pro rozpočtovou kapacitu pro eurozónu. V té zprávě se hovoří o části evropského rozpočtu, který je vyhrazen pro eurozónu. A v rámci tohoto rozpočtu existuje určitý finanční rámec. v rámci kterého se čerpají prostředky pro eurozónu. A jsou konkrétně určeny, kam budou směřovat. Takže můžeme nepochybně pracovat, eh, jakožto výbor můžeme pracovat eh, na definici maximálního rozsahu této politiky v rámci smlouvy. Samozřejmě poté rozhodne výbor Ekon o příslušných nástrojích, respektive nástroji, nástroji. Ale nyní je naší povinností, abychom stanovili, v jakých limitech, v jakých mantinelech se budeme pohybovat. Můžeme vaši zprávu doplnit právě o tu část, která by počítala s touto možností. Takže se pokusíme eh, své přístupy sladit. Je zapotřebí, aby mezi oběma zprávami byla určitá soudržnost, abychom mohli zaujmout jasnou a um, konkrétní pozici, jakožto celý výbor. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní pan, pan Mesič za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že vás nepřekvapí, že EKR velice těžko eh, podpoří eh, toto stanovisko, respektive zprávu. Samozřejmě jsou tady zásadní eh, důvody, ať už je to E, fond pro přizpůsobení globalizace, vlastní zdroje a tak dále. Ale dovolte, abych zareagoval na to, co řekl pan zpravodaj a také na základě toho, co jsem si přečetl. Jde tady především o nezávislost Evropské centrální banky. Ta je důležitá. E, pan zpravodaj řekl, že ECB je pod parlamentní kontrolou. Pokud se nad tím e, nad tím shodneme, tak eh, určitě se shodneme tedy na tom, že nezávislost eh, Evropské centrální banky je navíc důležitá. Pak je tady otázka kontroly ze strany komise. Doufám, že se dohodneme na tom, že tady eh, bude ještě rozšířená pravomoc. Nebudou to, nebude to komise jako jednotlivý subjekt, ale také jednotliví komisaři a také jednotlivé členské státy, čili státy. K článku 4. Zmiňuje pan zpravodaj, že kapacita by měla být součástí rozpočtu EU. O tom bylo rozhodnuto dříve. Otázka zní takto. Pokud se v červnu Britové rozhodnou zůstat v EU, tak co se stane? Oni zcela jasně v dohodě uvedli, že za určitých okolností by eh, Spojené království nemělo jakýmkoliv způsobem přispívat eh, k odlužení států eurozóny, či jakýmkoliv jiným způsobem přispívat. A za okolností, kdy společný rozpočet EU je využívan právě na toto odlužení, tak by eh, měly být vyplaceny kompenzace směr Spojeném království. Když se na to podíváme tak, že rozpočet eurozóny mm, nebude jak se spadat pod rozpočet celé EU, tak eh, vracím se k tom, té dohodě mezi evropskými institucemi a panem Cameronem, která by v podstatě, tato dohoda by měla být učena. Děkuji. Eh, merci beaucoup. Děkuji, děkuji Danuto a děkuji panu zpravodaji, sedím zde. Je to nesmírně důležité téma. Já si myslím, že je opravdu dobré, že se věnujeme tomuto tématu především v tomto nesmírně obtížném období. Jsme na křižovatce. A důležité je samozřejmě, jaký to bude mít dopad i s ohledem na hlasování ve Velké Británii. Ovšem i bez ohledu na referendum v Británii musíme přijmout naše vlastní rozhodnutí. Pokud se Britové rozhodnou zůstat v Evropské unii, tak poté si myslím, že skutečně tato mezinárodní dohoda bude nesmírně komplikovaná, samozřejmě vůbec nevíme, jak to bude vypadat a samozřejmě zatím ještě národní parlamenty neratifikovaly tuto mezinárodní smlouvu, čili bude to takové opravdu zmatečné, pokud tato dohoda vstoupí v platnost. A zároveň to teoreticky ukončí ten princip od Maastrichtské smlouvy, to znamená mít jednotnou měnu s určitým institucionálním jednotným rámcem. Z tohoto důvodu několik zástupců různých zemí, které se nezúčastňují na euru v podstatě neměli určitou možnost se k tomu vyjadřovat a tak dále. Čili to znamená, že to by bylo takové opravdu neznámé teritorium a lidé si neuvědomují to, že jakmile budou hlasovat Britové ano, takže se tato rozprava dostane i na stranu jiných členských států a tam skutečně lidé zjistí, o co jde. A jelikož zde není dostatečný demokratický postup, pokud jde o přijetí této smlouvy, protože Evropský parlament byl opravdu takovým extravagantním způsobem vyčleněn z této možnosti. A pokud budeme teda žádat Národní parlament, aby se k tomu vyjádřit, tak to bude velice nejistné. Pokud teda budou Britové ale hlasovat ne, tak to bude jiná, jiná celá etapa nejistoty. A tím se dostávám k jiné záležitosti. Samozřejmě určitá autodeterminace, pokud jde o eurozónu, všechny země, které se na tom chtějí podílet a tak dále, ale zároveň makro, za, z makroekonomických důvodů makroekonomická odpovědnost, která je nesmírně důležitá, což znamená, že bychom měli mít právě tento rozpočet k dispozici, tuto rozpočtovou kapacitu. Právě proto bych velice ráda poděkovala panu zpravodaji. Pracovní dokument je úžasný, myslím si, že je to opravdu úžasný odrazový můstek pro další práci. A ještě několik základních bodů, které bych ráda viděla v dokumentu AFKO. A to znamená, že samozřejmě ty povinnosti a zároveň určitě určitý institucionální systém, který umožňuje to, že pokud se na něčem podílíte, tak vlastně máte určitá práva. To znamená, že ti, kteří platí, tak mají určitá svá práva, určité odpovědnosti, ovšem ti, kteří nejsou součástí tohoto klubu, tak prostě nemohou mít um, práva, která by překračovala jejich pravomoce. To si myslím, že je základní pravidlo a naše občany skutečně již mají dost tohoto nepřehledného uh, postupu, který panuje všude v Evropské unii. A nyní v podstatě, ve jsme o tom již hovořili, hovoříme o vlastně různých částech tohoto, této rozpočtové kapacity. A myslím si, že by bylo opravdu nedobré, abychom, se, abychom řekli, bude to pouze rozpočet um, anti, pro proticyklická období. Víte, já si myslím, že samozřejmě, že je zde určitá funkce toho rozpočtu, která by měla fungovat i v těch um, proticyklických obdobích. Dále, um, dále je to záležitost distribuce jednotlivých prostředků. A vždycky to budeme hovořit, když to bude potřeba potřeba. A dále je to záležitost účasti národních parlamentu. Spravodaj se o tom již zmínil. Ano, já jsem byla spravodajkou šesti který právě umožnil zapojení Evropského parlamentu do eh, Evropského semestru. A my máme kontrolovat Národní parlamenty a zároveň se podívat na to, jak to vypadá v oblasti financí. Například i u mě v mé zemi zda respektují dohody, které podepsali to členské státy. Pokud se promícháme tyto úrovně odpovědnosti, tak si myslím, že to bude situace, která povede k tomu, že vlastně nebudeme mít žádnou možnost nějakým způsobem donutit tyto jednotlivé subjekty k odpovědnosti, ta otázka potom nebude v souladu s otázkou rozpočtové kapacity, protože pokud zde bude rozpočtová kapacita, tak v podstatě by se k tomu nevyjadřovala pouze Evropská centrální banka. To je úplně jiné téma a všem tomu se můžeme věnovat někdy jindy. Já bych velice ráda, aby pan, posla, aby pan kolega byl opravdu ambiciozně, aby nepodléhal těm tlakům, kteří tvrdí, ano, to není reálné, protože pokud teda skutečně neuděláme to, co eurozóna potřebuje, tak to právě bude nesmírně nerealistické, protože naši evropští občané toto skutečně budou akceptovat a až poté bude ta situace totálně nepřehledná. Děkuji Děkujeme, Silvia. A nyní ještě Helmut Scholz, který není k dispozici. Pan Fabio Castaldo není zde. Takže tím jsme vlastně ukončili tento seznam a pokud eh, tady není nikdo, kdo by se mohl vyjádřit za stínové eh, zpravodaje, tak se pustím do diskuse. Pan Jelajnen. Děkuji panu zpravodaji. Eh, Pavlu eh, Rangelovi. Naše stanovisko eh, musí být stručné a obsahovat body, které se týkají našeho výboru. Začíná to s nezbytností rozpočtové kapacity. Počme to. Finanční krize nás totiž poučila v tom, že měnová unie eh, trpí velkým deficitem. Eh, nemá totiž eh, tu druhou oporu, kterou je hospodářská kapacita. Parlament se vždy vyjadřoval v tom smyslu, že je zapotřebí integrovat tuto kapacitu do evropského do rozpočtu EU. To je alternativa číslo jedna. Kdyby tedy parlament mohl provádět kontrolu měli bychom se pokud jde o polomezvládní či uh, eh, mezvládní konstrukce, uh, vymezit. Takže já mohu plně podpořit to, aby uh, rozpočtová kapacita byla součástí rozpočtu EU. Vím od kolegyně z eh, výboru Ekon, že existují otázky, jak to udělat. Mm, paní kolegyně Mercedes správně uvedla, že v Lisabonské smlouvě jsou tyto specifikace a rozdílnosti, respektive diferenciace. V tom smyslu, že by vlastně tento speciální rozpočet byl součástí celkového rozpočtu. Takže v tomto stanovisku eh, se až tolik nehovoří o tom, k čemu by eh, se tato rozpočtová kapacita využila. Tam je ohromná škála přání, takže je, jde o vyrovnání těch, eh, nebo kompetence těch velkých nerovnovážností napříč Evropskou unii ale k tomu by se nepochybně musela uskutečnit eh, širší diskuse, další diskuse o finančních transferech a dalších nástrojích. Šoky, které může stát utrpět z různých důvodů, je potřeba také zohlednit. Je tady samozřejmě potřeba přizpůsobení, v tom smyslu, že by nikdo neměl mít suverenitu, nebo že nikdo nemá su, suverenitu nad, nad měnou. A je potřeba umožnit spolufinancování strukturálních reform. Otázka zní, zda, jak bychom se měli eh, vyjádřit eh, ke zprávě této rozpočtové kapacity eh, finanční ministr vždycky řekne, že by za to měl zodpovídat eh, komisař. Takže tak, tento pozměňovací návrh přednesu, měl by tady být uh, finanční úřad EU. Eh, měl by to mít na starosti místo předseda parlamentu, pardon, místo předseda komise, děkuji Elmo, který by to měl na starosti. Nevím, jakou úlohu by v této souvislosti měla sehrávat Evropská ústřední banka. Já si myslím, že ta do toho modelu nepatří. E, ta se může sice e, vyjádřit ve svých stanoviscích, ale nemá žádnou úlohu. Úlohu má komise a parlament. A nepochybně i rada, čili instituce EU. Pokud bude rozpočtová kapacita pro realitou, tak bude zajímavé sledovat, jak se to dotkne států, které nemají euro. To je otázka číslo jedna. Také bude záležet na tom, odkud budou plynout peníze. Pokud by to byly peníze ze států eurozóny, tak by to v první řadě mělo, takhle ty peníze měly být také poskytnuty k dispozici právě e, zemím eurozóny. Ovšem, i země, které teprve se chystají přistoupit do eurozóny, tak e, můžou také trpět šoky, speciální problémy a obtížemi, které bude potřeba spolufinancovat. Další problém Spojené království. Já doufám, že Spojené království zůstane v Evropské unii, Ehm, ale obávám se, že vzhledem eh, k té nejasné situaci ještě můžeme eh, se dočkat nepříjemných překvapení. Je pravda, jak řekl pan kolega Messerschmidt, že Velká Británie eh, má pravdu v tom, že Evropská unie se musí více integrovat. Jde o to, aby Velká Británie ne vystupovala svým vetem proti hlubší integraci. A proč by měla Velká Británie dostávat eh, kompenzace za to, že se bude podílet eh, na tom, co říkal pan Strašně, to odlužování a tak dále? Děkuji panu zpravodaji. Je tam ještě několik eh, záludných otázek, které bude potřeba vyjasnit, eh, než budeme moci s tímto nástrojem začít disponovat. Děkuji. Merci beaucoup. Je suis heureuse. Děkuji za slovo. Já jsem skutečně nesmírně potěšená možnosti vystoupit v této rozpravě nejenom jako členka vašeho výboru, ale zároveň spolu zpravodajka ve výboru, který je zodpovědný za tuto problematiku, výboru ECON. Nejprve dovolte, abych poděkovala Paulu Arančelovi za jeho stanovisko. V podstatě je to ano, i by jsem to správně pochopil jako i provizorní návrh. To je inovační, to skutečně je takové průkopnické. Ty první záležitosti samozřejmě je to nesmírně frustrující. Já vím, že máte omezený prostor a tak dále. Ovšem je samozřejmě jste tak nesmírně schopný, že určitě budete schopen na základě tohoto vašeho stanoviska obohatit naši práci v rámci ekonu. Je to samozřejmě i v rámci určité globální práce, která se týká vašeho výboru. A v podstatě vlastně to vytváří jako rovnováhu celého našeho Evropského parlamentu, toho, jak se vyjádříme v tomto kritickém okamžiku pro celou Evropskou unii. To znamená referendum ve Velké Británii bez ohledu na to, jaký bude jeho výsledek. A samozřejmě ta otázka budoucnosti eurozóny je zásadní otázkou. Toto prostředí samozřejmě vytvořila už zpráva zpráva Broka, paní Breso, Verhofštata, která bude následovat. Tyto tři zprávy, podle mého názoru, můžeme považovat za určitou součást celého balíčku věnujícího se stejné problematice. Právě proto vaše stanovisko AFKA tomu bude věnována obrovská pozornost naší strany, jestli dovolíte trošku příspěvek z mé strany, nejenom proto, že si přeji, aby AVKO se vyjádřilo v tomto ohledu, samozřejmě, ale zároveň proto, že si myslím, že je to určitý příspěvek k fungování evropských institucí. Jsou zde určité otázky, které budou položeny explicitně, o některých jste se zmínil. Nejprve k tomu časovému harmonogramu. Reimer BG, on je rovněž spoluspravodajem, my chceme odvést kvalitní práci a vždy potřebujeme trochu více času, ovšem to samozřejmě není úplně v souladu s tím reálným časem, tam jsme omezeni i tím, co se děje například na britské straně, referendum, konec letošního roku a pokud teda Evropský parlament chce, aby jsme odvedli užitečnou práci, tak bohužel, nebo možná naštěstí, záleží na tom, jak se na to díváte, bychom měli vycházet uh, přesně z tohoto harmonogramu, který mi odpovídá tomu, který předpokládalo pět předsedů při přípravě své zprávy. Těch pět předsedů, když připravovalo jejich zprávu, měli určitý jasný obrázek o časovém harmonogramu, pokud jde o transparentnost, pokud jde o harmonogram, který se týká spíše politické národní scény, než kalendáře či harmonogramy vyplývá z té evropské dynamiky. No a my samozřejmě tím pádem se dostáváme do nesmírně obtížné situace, po britském referendu budeme muset vyjasnit mnoho aspektů, tomu se ale nebudu nyní věnovat, tomu jste se zmínili, takže dovolte pouze jednu poznámku. Pokud teda zvítězí ano, a my si přejeme, aby to v Británii takto dopadlo, myslím, předpokládám, že si to všichni přejeme, pokud teda skutečně zvítězí ano v tomto referendu, tak ta dohoda Samozřejmě je tam právně nejistota a tak dále. Samozřejmě, že ten, tato eh, dohoda bude určitým výchozím bodem, referenčním bodem pro další vztah s Velkou Británií. To znamená, že oni nebudou moci již mít to veto, pokud jde o dynamiku integrace celé eurozóny tak, jak to bylo napsáno, ovšem já nevím, tak to bylo napsáno ve smlouvě, ovšem nevím, jak to bude vypadat potom v reále v těch vyjednáváních této dohody z Británie. já si myslím, že jsme velice jasně řekli, že Evropský parlament si nepřeje to, aby tato britská překážka, překážka byla obejta tím, že se zbavíme komunitní metody. A to znamená, že to bude určitě opět fiskální kompaktní balíček, to znamená, že v podstatě vlastně, pokud jde o mezivládní dohody, tak se země nějakým způsobem dohodnou sami a Evropský parlament v podstatě zase opět bude eh, vymezen, vyčleně celé této rozprávy, nebudu muset do toho zasáhnout. To je jedna důležitá věc. A dále, pokud jde o integraci rozpočtu Evropské unie, já souhlasím s vámi samozřejmě, že bychom měli být kreativní, právníci by se měli podívat na to, jakým způsobem se tu bude moci realizovat. Viděli jsme zde různé speciální nástroje, například vnitřní finanční trhy, které by se využívaly v rozpočtovém rámci pro určitou úpravu některých fondů. Komise přichází s těmito názory neustále další drobný otazník pro mě je ten víceletý finanční rámec. Toto je víceletý rámec, to znamená, že zde je určitý strop bez možnosti přizpůsobení například z různých nepředvídaných eh, důvodů a právě proto je to nesmírně obtížná záležitost, eh, především kdybychom chtěli, aby tento rozpočet mohl reagovat na přizpůsobení šoků eh, ekonomického charakteru, proticyklická období a tak dále. Další problém je rovněž Eh, možnost mechanismu EFSM a jeho využití. Ovšem jeho propojení, integrace i s evropským eh, nástrojem mechanismem pro stabilitu, ten tato možnost propojení je podle mě rovněž důležitá, protože ve zprávě pěti předsedů jsme hovořili o té druhé etapě, to znamená, jakým způsobem ten mechanismus bude moci zasáhnout nebo být zaintegrován do evropského rozpočtu. Toto byla vždycky otázka Evropského parlamentu a tato neustále leží na stole. Podle mého názoru ovšem nastal čas, abychom konečně tuto otázku otevřeně položili. Já nebudu nějak zde dále to prodlužovat, analyzovat, samozřejmě, že vám jsem k dispozici, budete mít zájem to nějak analyzovat zasávat ještě hlouběji. Pokud je o poslední záležitost národní parlamenty, v tomto provizorním návrhu vašeho stanoviska hovoříte o principu subsidiarity a přiměřenosti. Dobře, proč ne? Ovšem, myslím si, že pokud hovoříme o rozpočtové kapacitě, tak bychom měli, nesmíme pouze využívat stávající rámec, musíme připravit ještě něco dalšího, inovativního, měli bychom skutečně trošku myslet takovým tím průkopnickým stylem. Dále, parlamenty, eurozóna, národní parlamenty, aby ne, to byla odpovědnost Evropské centrální banky, to myslím, že nenapravujete, ale podívat se na to, jakým způsobem, jakmile máme ten mechanismus dohledu k dispozici, jakým způsobem se přistupovali eh, k tomu, jak se zachází s členy eurozóny a nečleny eurozóny. To si myslím, že je správný přístup, velice zajímavý přístup, který bychom mohli dále analyzovat. A nyní teda ta samotná záležitost exekutivního charakteru. My jsme vždycky, a já jsem už od eh, vlastně konventu neustále tlačila na eh, možnost vytvoření evropského jakéhosi ministra financí, například místo předseda Evropské komise, který je zodpovědný za eurozón, by mohl převzít tuto roli. To potom jsem vždycky volala. Já, jestli dovolíte, už pouze 30 jako pravdu? Ne, já, ně, někteří mají pocit, že už tedy hovořím moc dlouho, aspoň teda takový mám pocit, ale já bych ještě, jestli dovolíte, skutečně úplně na závěr, tomto přechodném období a pokud ale zároveň chceme v tomto přechodném období být velice ambiciozní a přijít s určitými konkrétními návrhy, předložit je radě. Já se ptám za to řízení eurozóny by se nemělo inspirovat určitou zprávou a řízením, které vidíme na straně Evropské centrální banky, například eh, Rada guvernérů tam je samozřejmě guvernér, který, e, Evropské centrální banky, který má možnost zapojit do toho veškeré guvernéry a tak dále. Víte, ne, nebude to pouze samozřejmě, není to nějaké automatické kopírování komunitní metody, to rozhodně ne, ovšem měli bychom přijít s určitým návrhem, který by umožnil vytvoření takových návrhů, které my potřebujeme pro fungování eurozóny a v podstatě i celé Evropské unie. Moc děkuji, vážená paní předsedkyně, za to, že jsem mohla vystoupit eh, opravdu v tomto v nesmírně důležitém období, které je důležité pro Evropský parlament celou Evropskou unii. Děkujeme a nyní ještě dva řečníci, pan Elmar Brok a poté ještě jeden kolega a poté už to bude Paolo, takže Elmar. Dovolte eh, několik poznámek. Já si myslím, že Paul Rangel vypracoval velice eh, důležitou zprávu a já bych za ní rád poděkoval. Musíme si však uvědomit, že vlastně ta konstrukce instituce eh, vlastně nesmí být ponechána pouze na výboru Ekon a Mm, na výbor pro hospodářství a na výbor pro rozpočet. Já si myslím, že bychom se i my měli zabývat tím, jakým způsobem bude s těmito prostředky nakládáno. Máme tady e, návrhy pěti předsedů. Parlament se touto otázkou zabýval i v jiných souvislostech. A myslím si, že i zde musíme dbát na to, abychom zde nemíchali kompetence. Tam, kde by se jednalo o celoevropské záležitosti by měl eh, být činný pouze Evropský parlament a tam, kde by kompetence byla na, národních, na jednotlivých státech, tak tam by měly slovo eh, národní, národní parlamenty. Úloha Evropského parlamentu eh, musí být také definována, protože nepochybně, je nepochybné, že Evropský parlament se rozpočtovou kapacitou bude muset zabývat. Budeme tady mít totiž eh, vlastně eh, další prostředky nebo další systém získávání prostředků. A Evropský parlament zde musí mít příslušné kompetence. Myslím si, že je technicky možné eh, toto, toto zajistit. Jednotný trh je tady vlastně pro účely eurozóny. A e, jsou tady kompetence Evropského parlamentu, které, jsou, které souvisejí s rozpočtem. Další návrh zní takto. Měli bychom se zamyslet nad tím, zda by se e, tento, tato rozpočtová kapacita netýkala e, pouze států eurozóny, ale i těch států, které se intenzivně připravují na účast v eurozóně. Mohl by to být určitý stimul pro tyto státy a pro to přechodné období, během kterého se eh, další státy budou připravovat, respektive připravují na vstup do eurozóny. Mohlo by to být pro ně určitým povzbuzením a nápomocí. Musíme ale také dbát na to, aby, se, aby zde nedošlo k institucionálnímu oddělení vlastně mezi státy, eh, které jsou členy eurozóny a které nejsou eurozóny, členy eurozóny. Neměli by nám být eh, eh, vytýkáno, že vlastně nerozlišujeme mezi státy eurozóny a nečlenskými státy eurozóny. I v tomto dokumentu se hovoří o tom, že eh, ne všechny eh, členské státy eurozóny dodržují eh, své závazky. A v tom dokumentu o Brexitu je také uvedeno, že Spojené království jakožto člen jednotného trhu má právo na informace aby mohli eh, tedy posoudit eh, eh, svoji účast na jednotném trhu. Nemají však právo veta. Rada rozhoduje většinou. A myslím si, že bychom i v další diskusi měli toto brát v úvahu. Měli bychom klást důraz na to, že eh, je potřeba zachovat eh, schopnost rozvoje eurozóny. Spojené království eh, si samozřejmě nepřeje, aby se ještě prohloubila integrace euro, eurozóny. za to, že eh, nebude Spojené království spolupracovat. Samozřejmě nemůže eh, dostávat, eh, dostávat peníze. Toto je předmětem řady satirických vyjádření v Německu v současné době. Já si myslím, že bychom měli také klást důraz na to, aby tento další rozvoj, který umožní další rozvoj, musí směřovat k tomu, aby se jednalo o Unii, která působí v rám, funguje v rámci jednoho, jednoho rámce. To znamená, že v té zprávě hovoříme i o tom, že místo předseda komise pro měnové záležitosti eh, by měl být eh, také eh, předsedou Euroskupiny. To je uvedeno ve smlouvě, nebo stanovené smlouvě. Těch předsedů se vystřídala už, už řada a myslím si, že to vždycky vedlo k chaosu a narušení administrativy. Takže já si myslím, že Tady by se mohla situace změnit a měli bychom ostatním výborům připomenout, že ne vždycky dbají na své priority. Takže eh, nepochybně toto patří i ke kompetencím našeho výboru. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Pedro? Děkuji. Já chci také poděkovat eh, Pavlovi Rangelovi, našemu zpravodaji. Já se všichni shodneme, že se jedná o velice důležité a zároveň obtížné téma, zvláště nyní v této fázi kdy čekáme na britské referendum, které se bude konat velice brzy. Myslím, že bychom se měli soustředit na přidanou hodnotu, kterou může přinést této rozpravě výbor AFKO. Jakým způsobem bychom mohli přispět k této rozpravě, tak bychom se měli ptát. Souhlasím s panem zpravodajem, že v této fázi je obtížné být konkrétní. Takže ty návrhy, které máme před sebou, jsou velice důležitá politická prohlášení, například když voláme po rozpočtové kapacitě, taková kapacita by měla být součástí rozpočtu, měli bychom zohledňovat demokratickou legitimitu a měli bychom také zajistit zapojení národních parlamentů. Pokud jde o konkrétní záležitosti, tak bereme na vědomí to, že jsou k dispozici různé návrhy, uvědomujeme si, že i státy mimo eurozónu by měly být zapojeny do procesu, ale jiným způsobem. A o tom bude rozpráva pokračovat v budoucnu. Myslím si, že politická, tato politická prohlášení jsou vůbec tou nejdůležitější součástí toho, či může výbor AVKO přispět a také i do budoucna to platí. Myslím si, že v budoucnu bychom měli hledat i další alternativy v diskuzi. Měli bychom hovořit o institucionálních dopadech jednotlivých alternativ. V tom, myslím, spočívá přidaná, vý, vý, eh, přidaná hodnota našeho výboru. Jakým způsobem přesně by měly být zapojeny země mimo eurozónu do celého procesu, jak přesně bychom mohli zajistit integraci různých fondů, které jste tady zmínili, včetně Junckerova fondu a jeho plánu do evropského rozpočtu. Všechny tyto záležitosti by měly být předmětem diskuze. Myslím si, že rozhodně to, to, co máme dnes před sebou, je dobrým východiskem. Děkuji. Paulo, chcete se vyjádřit? Ano, velice stručně ve třech minutách. Chtěl bych říci, že plně souhlasím s vizí, kterou Mercedes Breso a Sylvie Goulart představili. Říkali, že potřeba, abychom byli ambiciozní, což také znamená, že musíme eh, přistoupit k věci eh, maximálně ze široka, abychom eh, zohlednili různé vize, které by mohly zaznít a objevit se ve zprávě výboru Ekon. Takže s tím souhlasím. Tak, bych chtěla říct, že mě nedělá takovou starost případný Brexit. Já si myslím, že by to na nás nemělo příliš velké dopady. A teď vlastně odpovídám panu Messerschmittovi. My v bodě 5 eh, říkáme, že chceme eh, vytvořit eh, nové zdroje, kdyby měly pocházet jenom z několika málo států. Takže vlastně tím dopředu řešíme to, že by přispívali pouze členové eurozóny nebo no, pouze některé státy. Tímto se tedy dopředu vyhýbáme problémům se záležitostí Velké Británie. Kromě toho bych chtěl říci, že to, že bychom měli být ambiciozní, samozřejmě také záleží na funkcích, které potom eh, přizná ekon rozpočtové kapacitě. A tady souhlasím s paní Pervánč Perez, která říká, že musíme zároveň být realističtí protože pokud předložíme zprávu, která je zároveň dostatečně realistická a vyvážená a přitom i ambiciozní, je tady šance na implementaci, protože jinak zůstane pouze u slov. Takže musíme dodržovat rovnováhu mezi ambicemi a mezi tím, na co přistoupí také ostatní. Zároveň bych chtěla říci, že nechci zasahovat do záležitosti, jestli to budou ministři financí nebo Evropská fiskální rada. Já sám jsem čekal, že teprve bude ta rozpočtová kapacita nějakým způsobem navrhnuta. A toto můžeme řešit až později, jak řekla i Pervánč Beres, společně s dalšími záležitostmi, které jsou eh, zde implikovány. Některé věci mohou navíc poznat, počkat až na eh, podávání pozměňovacích návrhů, protože to jste tady správně řekli, že moje stanovisko je omezené, pokud jde o jeho rozsah. Další věc to je eh, zesouladění s dalšími zprávami, například zpráva Breso Brok. Eh, na to bychom neměli zapomínat. Myslím, že by bylo dobré, abychom naše zprávy více sladili, ale myslím, že na to máme čas, takže to je v pořádku. A teď eh, poznámka k roli ECB. Chtěl bych říci, že jsem v žádném případě nechtěl tvrdit, že by Evropská centrální banka měla být zapojena do fiskální kapacity, do rozpočtové kapacity, jenom jsem chtěl říci, Eh, že se můžeme inspirovat modelem, který funguje v Evropské centrální bankce, a protože tam jsou různá řešení pro eh, členské státy eurozóny a členské státy, které jsou mimo eurozónu, je tam tedy ten, tato diferenciace pro Eh, případ, že by se členské státy mimo eurozónu chtěly nějakým způsobem zapojit. Ale jinak souhlasím plně s panem Messerschmittem, že nezávislost Evropské centrální banky musí být dodržena i nadále. Což přirozeně nevylučuje, že například eh, členové mm, rady ECB mm, eh, mohou vysvětlit, vysvětlovat věci v Evropském parlamentu, že nás mohou in, že nás mohou informovat. To nějak nezasahuje do jejich ehm, nezávislosti. Takže my 28. předložíme závěrečný návrh a pak můžeme ještě jednou o celé věci diskutovat a začít předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji. Já ještě zmíním časový plán, jak ho tady mám poznamenaný. To znamená, že vycházíme z předpokladu, že ve výboru Ekon budou hlasovat 5. září takovém případě my budeme eh, hlasovat 12. července v AVKO, pokud dojde ke nějakému spoždění, pokud je o hlasování eh, v Ekonu, tak to samozřejmě můžeme také odložit, eh, ale jinak ne. Já s tím mám trochu problém, protože 12. července tady nebudu. Budu zrovna ve Washingtonu, ale uvidíme ještě, jak se to vyvine. Já se totiž nejsem úplně jist. Paní předsedkyně, dobře, budeme vycházet z tohoto předpokladu. Vy navrhujete hlasování v červenci, 12. července, to znamená, že 15. Eh, června bychom mohli probrat pozměňovací návrhy. A teď jste říkal, že v květnu zde nebudete, takže vlastně žádná další rozprava nemůže proběhnout. Budeme mít tedy poměrně dlouhou lhůtu na předložený pozměňovacích návrhů. Ano, a mám už teď dva kompromisy. Takže 7. června, to je termín pro pozměňovací návrhy, to si prosím poznamenejte, říká paní předsedkyně. A poté můžeme případně ten harmonogram upravit, ale vypadá to, že 15 eh, června probereme pozměňovací návrhy při rozpravě a v červenci budeme hlasovat. Ještě vás budu informovat o tom, že dalším bodem na našem programu programu jednání je zpráva Pedro Ferreira, což je střednědobý přeskum VFR, eh, což je bod, který odložíme na odpoledne a přijde na řadu i hned po skončení hlasování. Tímto vám děkuji. He cannot deny, he cannot deny.